Um, Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem nesmírně potěšen, že jsem eh, dostavili, máme tady to jádro našeho týmu. Zdravím vás také přes internet, protože tento meeting je vysílán i prostřednictvím eh, webstreamu, ale eh, sál je poněkud nepříznivý z vizuálního hlediska, je poměrně velký, takže vás sotva vidím, ale zdá se, že vzhledem k tomu, jaký je týden a že hodně lidí je na misích, tak eh, tedy účast eh, není zcela kompletní. Každopádně, pokud máte jakékoliv připomínky, budou vítány. Vydali jsme také naši řádnou zprávu v souladu s naším zasedáním. Minulý týden je k dispozici na webových stránkách. A nyní k některým formálním náležitostem, než přejdeme ke zprávě paní Galpelč, kterou tady vítám, tak eh, chci nejprve schválit pořad jednání. A v této souvislosti vás chci spravit o tom, že jsme měli úspěšný závěr jednání o Evropské normalizaci minulý týden, bylo to jednání s radou a byl tu také oficiální dopis od rady, který to potvrdil. Jak jsem také řekl, úspěšně jsme dokončili eh, jednání o informačním systému vnitřní, pro vnitřní trh a oba návrhy budou výborem schváleny 21. června, to jest na našem příštím zasedání, tak aby se mohly Eh, dostat na plenární zasedání pravděpodobně v září. Musí být k dispozici předtím k přeskoumání politickými skupinami. Musíme se držet všech postupů v rámci prvního čtení. Chceme, aby to bylo transparentní, aby lidé se mohli obeznámit s plným zněním textu. Takže 21. června to bude obojí na pořadu jednání a zpravodajové budou tady, aby vám představili svá zjištění. A konečně tu máme zápis 8. května, který máte ve vaší složce. A do dneška do večera budou, bude zápis považován za eh, schválený, pokud nepředložíte žádné návrhy změn. Nyní se již eh, posuňme k tomuto návrhu týkajícímu se služeb pozemního odbavování na letištích Unie a zrušení směr, směrice rady a tak dále. Ehm, navrhovatelkou je paní Gal Pelč, je tu také paní Rille. Pan De Campos by mohl říct nějaké slovo, pokud nepřijde pan Šaldemose. Mohli bychom o tom ještě dál diskutovat, ale nyní je žádám paní Galpelč, aby nám představila tyto závěry. Děkuji. Drazí kolegové, je mi nesmírným potěšením moci vám představit eh, tento návrh. Týká se odvolání směrnice 2667 Rady o službách pozemního odbavování. A nyní mi dovolte přejít i hned k meritu věci, takže nejprve důvod eh, předložení tohoto návrhu. Víte, že návrh byl předložen 1. prosince 2011. Týkal se nového nařízení o službách pozemního odbavování. Předchozí legislativa, která stále ještě platí z roku 96, tak eh, tehdy počítala s jinými podmínkami, které se od té doby výrazně změnily. Došlo k výraznému nárůstu počtu cestujících, to vedlo k problémům s kapacitou a odbavací služby začaly být o to důležitější. Tedy pozemní služby musely, a bylo potřeba je zkvalitnit, zvýšit jejich účinnost. A na základě procesu konzultace, který uspořádala komise, se ukázalo, že stávající rámec již nestačí. Provedli jsme také průzkum jehož se účastnil 67 subjektů a 27 letišť, několik leteckých společností a jejich združení, dále letiš, letištní orgány. A skompilovali jsme výsledky, z nichž vysvětlo, že čelíme několikanásobnému problému. Jednak jsou to určité vstupní bariéry, pokud se týká služeb pozemního odbavování. Ty služby nejsou dostatečně efektivní. Potřebujeme zajistit flexibilitu, ochranu, bezpečnost, ochranu životního prostředí a nemůžeme Zatím tedy se s tím stávajícím rámcem nejsme schopni udržet krok s vývojem. Přitom je v zájmu všech, aby služby pozemního odbavování byly opravdu eh, efektivní, pro všechny účastníky, nejenom pro cestující, ale pro letiště samotné. K tomu potřebujeme také investice do infrastruktury. A nikoliv náhodou se eh, zástupci eh, odvětví eh, velmi těšili na, návrh, na nový návrh komise, který je, představuje značný pokrok proti současnému stavu, ale pořád v něm jsou ještě určité problémy. A já bych nyní chtěla tedy projít ten návrh. Takže nejprve liberalizace. Když se podíváte na můj návrh, a já doufám, že souhlasíte s mým závěrem, domnívám se, že ten trh by měl být otevřen, ale určitým rozumným vyváženým způsobem. Je to totiž kapitálově velmi náročná oblast podnikání, kde je silná konkurence. Komise předložila návrh, který se týká letišť, které mají přes 5 milionů cestujících ročně a chtěli by zvýšit počet poskytovatelů ze dvou na tři, což by bylo eh, to minimální, ten minimální počet. Tento návrh akceptovali také odborníci já s tím souhlasím, nepřipravila jsem k tomu žádné pozměňovací návrhy, ale chci jenom říci, že eh, každá letecká společnost, pokud mm, chce, tak eh, má možnost eh, to má, má možnosti samoodbavení. A je, je zřejmé, že by mohl vzrůst tlak na poskytovatele, mohlo by dojít ke snižování mest, to by mohlo mít také negativní dopad na eh, bezpečnost pracovních, eh, zabezpečení pracovních míst a tak dále. Mohla bych pokračovat v tomto výčtu. Co všechno by se mohlo stát, kdybychom trh otevřeli úplně a náhle? Členské státy si přejí zavádět eh, vzájemné uznávání, mm, schvalování licencí a souhlasím s volným pohybem v rámci vnitřního trhu. A toto vzájemné uznávání zahrnuje také to, že všechny postupy musí být transparentní a nediskriminační. Neměly by existovat žádné překážky, žádná omezení vstupu a, měla, a letecké společnosti by měly mít i a, možnost uchýlit se které k tomu samodbavování. Pak jsou tady e, různé procesy udělování, e, pokud jde o udělování zakázek. Komise měla návrh, němž říká, že pokud jde o ta nabídková řízení, měla by být podrobnější, podrobně stanovená a existují některé základní služby, které se musí poskytnout. Maximální lhůta by, um, pro udělování, tedy maximální doba, na kterou se uděluje smlouva, by měla být 10 let. Tedy to období výběru by mělo být 10 let pro všechny služby a neměli bychom to omezovat pouze na článek 14 Co se stane, když je nabídkové řízení neúspěšné, když poskytov, a poskytovatel přesto už přestane poskytovat službu. Pak eh, může dojít de facto k monopolní situaci. A pak bychom mohli podle návrhu komise využít možnosti nechat na letiště, aby po nějakou dobu stanovovalo ceny. A poslední návrh se týká infrastruktury a poplatků, k čemuž je, musíme poznamenat, že kdokoliv, kdo užívá letiště, musí mít možnost plánovat dopředu. To znamená, potřebujeme mít centralizované řízení infrastruktury tak, aby bylo možno dopředu eh, počítat se změnami poplatků ten systém musí být transparentní a já bych eh, doporučila určitý informační závazek, kdy budou poskytova- poskytovatelům dány k dispozici informace, které budou zahrnovat i potenciální budoucí změny v poplacích, budoucí plánované investice a tak dále, což by mělo být zajištěno všem poskytovatelům závazně. A dále letišní zpráva by měla mít možnost vybírat některé dodatečné poplatky, které nebyly získány vzhledem k tomu, že, došlo k nějakému e, právnímu řízení. Takže tato zpráva letišť by mohla i retroaktivně vybírat e, poplatky. Řídící orgán letiště by měl mít koordinační roli a měl by mít eh, možnost uplatňovat určitý kodex postupů, který by měl být také vymahatelný, eh, tento kodex pravidel chování. A tím se dostáváme k minimálním kritériím. Doporučili jsme minimální normy. Co jsou tyto, tyto minimální normy? jsou v podstatě sladěny se společnými pravidly ICAO, které již byly schváleny dříve a samozřejmě berou v potaz také různá bezpečnostní pravidla, zprávu bezpečnostních systémů na letištích a tak dále. Domnívám se, že toto je za mě zatím vše a já se těším na stanoviska stínových zpravodajů a dalších kolegů. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za velmi obsáhlé stanovisko k této dosti odborné a technické záležitosti, která ale ovlivňuje život nás všech, kteří cestujeme. Nejprve tedy připomínky poslanců a poslankyň. Začneme se stínovými zpravodaji. Paní Šaldemoser je tady, nevím, jestli pan Mandris bude hovořit za eh, liberály. Paní Rory je tady, pan Bělan je tady. Paní Emmanuel Mech je tady také za Evropskou komisi, za generální ředitelství MOVE, má na starosti vnitřní trh v oblasti letišť. Je zodpovědná za tento návrh, takže předpokládám, že si budete chtít vyslechnout i ji. Začínáme eh, se stínovými zpravodaji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se za pozdní příchod. Jedná se o velmi odbornou agendu, takže pokud vám to nevadí, budu hovořit dánsky. Tak, til... Eh, eh. Dovolte, abych vám nejprve poděkovala prvé řadě tedy děkuji navrhovatelce za předložení velice dobré zprávy. V některých bodech s ní souhlasím, ale ne ve všech otázkách. Souhlasím s tím, že musíme zajistit, aby pozemní odbavování fungovalo lépe než do posud. A to chceme dosáhnout předkládanými pozměňovacími návrhy, ale domnívám se, že bychom trochu měli změnit cíl o který usilujeme, anebo bychom to měli alespoň ještě o některé otázky doplnit. Zpráva se týká zlepšení výběrových řízení na letištích, ale pokud zvolíme jiný pohled, jinou perspektivu a podíváme se na to, jak vypadá a funguje pozemní odbavování pro klienty, pro letecké společnosti a potom pro cestující, potom si musíme uvědomit to, eh, čeho chceme dosáhnout. Chceme dosáhnout lepšího fungování. Eh, spotřebitelé by z toho měli také profitovat, máli se tedy liberalizovat Oblast služeb pozemního odbavování například se stanoví minimální normy pro to, jak dlouho cestující musí čekat na zavazadlo, než eh, se začnou eh, domáhat svých práv. A měli bychom se zaměřit také na otázku, jak eh, má tato služba fungovat pro letecké společnosti, které žijí v těch konkurenčních podmínkách a já se domnívám, že je možné tuto zprávu ještě v mnoha ohledech zlepšit. Některé návrhy se týkají také ochranných opatření pro zaměstnance, ale i tyto návrhy můžeme doplnit, abychom zajistili například v případě subdodavatelů aby u nich nevládly horší pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Je třeba se zaměřit na to, aby liberalizace služeb eh, vedla ke zlepšení pro cestující také. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Mendes, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Člověk potřebuje opravdu dobré oči, aby vás odtud viděl, ale mám brýle. Byl jsem požádán o to, abych okomentoval tuto zprávu paní kolegyni, takže přečtu její připomínky. Především děkuje zpravodajce za velmi vyvážený a komplexní návrh zprávy. Naše skupina podporuje navrhované změny které požadují další otevírání trhu pozemního odbavování, tak jako o tom hovoří návrh komise. Jsme také proto, aby se posilovaly sociální pojistky. Paní Parvanová zcela souhlasí s tím, že definice odbavování vlastními silami se musí novalizovat, tak aby se vzali v úvahu vývoje, které proběhly od přijetí směrnice 9667 je také potřeba vzít v úvahu a otázku coacheringu. Kromě toho paní Parvanová chce říci, že naším zájmem je zvyšování kvality a efektivity pozemního odbavování a z toho důvodu je potřeba, aby zainteresované strany byly zapojeny do výběru poskytovatelů, pakliže jejich počet je omezen. Kromě toho se také domnívá, že vytváření společných eh, standardů kvality je potřebné v zájmu ochrany cestujících. A já chci také něco doplnit, pokud mohu. Hodně zavazadel se ztrácí a možná by bylo potřeba modernizovat ten systém nálepek které vám nalepí na kufr a potom dají čas na, na vaši letenku. Měli by to udělat čipem, kdyby ten čip se tam zavedl místo té nálepky, tak v podstatě byste nemohli odejít s kufrem někoho jiného a odejít bez kufru. Děkuji, paní Rule. Děkuji, ráda bych eh, navázala na eh, tu připomínku, že se mnoho zavazadel ztrácí. Já jsem se seznámila s tím návrhem komise a nechala jsem se informovat na našem místním letišti a také jsem jednala s provozovatelem letiště a s příslušnými zaměstnanci a musím e, jednu věc říci zcela jasně, co postrádám v návrhu komise, a to je pro mě vlastně východisko, je větší zaměření na otázku standardu kvality, jak říkáte, ztracená zavazadla a podobně, ale jde také o bezpečnost standardy kvality a bezpečnost. My jakožto výbor pro eh, spotřebitele se tím musíme zabývat. A když hovoříme o tom, jak je možné zlepšit bezpečnost a standardy kvality. Není to možné bez respektování pracovních podmínek a ty pracovní podmínky se v této oblasti v poslední době značně zhoršily. Proto se domnívám, že další liberalizace, tak jak ji Evropská komise navrhuje, povede k dalšímu zhoršování pracovních podmínek a tím pádem i ke zhoršování standardů kvality, standardů pro cestující. Proto jsem proti tomuto návrhu komise. Navrhovatelka eh, předložila některé dobré pozňovací návrhy, ale nic to nemění na tom, že vlastní cíl návrhu komise se ubírá nesprávným směrem a nejsem proto, aby se zde předepisovalo e, otevření trhů pro subdodavatele. To je vysloveně problematické v této oblasti, aniž bychom stanovili standardy kvality a další podmínky. To by mohlo vést ke zhoršení podmínek pro všechny cestující a ke zhoršení pracovních podmínek. To je opravdu problematické. Chtěla bych upozornit na to, že je opravdu eh, sporná a tato směrnice. To neznamená, že by průmysl byl obecně pro. Je velmi mnoho provozovatelů letišť, které se vyslovili proti. Odbory jsou proti a také eh, eh, některé národní parlamenty jsou proti. Thank you very much, Mr. Bielan. Děkuji mnohokrát, pan Bielan. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěl připojit k těm, kteří děkovali paní zpravodajkyni za přípravu tohoto návrhu stanoviska. Návrh Evropské komise přispívá k liberalizaci služeb pozemního odbavování na letištích, takže ze zásady eh, souhlasíme se zákonodárcem. Nicméně výbor IMKO by se měl soustředit na to, jak tohoto, prostřednictvím tohoto stanoviska eh, podpořit spotřebitele v tomto návrhu. Evropská komise zvyšuje počet minimálních poskytovatelů základních služeb, například odbavování zavazadel manipulace na rampě z dvou na tří. A to v případě, že na letišti se obsluhuje více než 5 milionů obs, uh, cestujících. Kromě toho také umožňuje odbavení vlastními silami. Já souhlasím s tím, že ten třetí poskytovatel je krok ku předu a že to bude mít pozitivní dopady na evropský trh. Není potřeba dále omezovat eh, přístup eh, eh, k poskytovatelům pozemního odbavování a myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo možné umožnit i čtvrtého pro letiště, které obsluhuje více než 200 milionů pasažérů. Nesouhlasím úplně s tím, co tady zatím často zaznělo, že otevírání služeb pozemního odbavování může vést k tomu, že z tohoto trhu bude odstraněna řada firm. Já se naopak myslím, že velká liberalizace přesně naopak bude mít velmi pozitivní dopady nejenom pro letecké společnosti, ale především pro spotřebitele, tedy cestující. Když se podíváme na Spojené státy nebo Japonsko, tak tam tento sektor byl liberalizován. Podobná situace už nějakou dobu funguje na řadě letišť v Evropské unii a nezaznamenal jsem žádnou potřebu omezovat tento přístup. Nechci to tady rozebírat podrobně, protože to je v gestci e, výboru pro dopravu, ale vidíme, že poplatky jsou velmi rozdílné a ty rozdíly vyplývají z toho na jednotlivých letištích, e, do jaké míry e, letiště mají otevřené tyto trhy. A předpokládám, že to má i dopad na cenu letenky, kterou nakonec platí eh, spotřebitel jakožto cestující. Já se domnívám, že liberalizace by vedla ke zvýšení, ne ke snížení těchto letenek, což je argument, který často zaznívá. Souhlasím se spravodajkou v tom, že bychom měli mít minimální požadavky na standardy kvality těchto služeb. Myslím si, že to by pomohlo i k lepšímu fungování letišť. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Paní Gebhardt, prosím. Já, yeah, Děkuji. Mohu se připojit k tomu, co řekla paní Rüle. Také se domnívám, že je to velice problematické a jsem také proti návrhu Evropské komise. A to proto, že nepřináší žádnou přidanou hodnotu ani pro zaměstnance, protože jejich zájmy jsou v poslední době respektovány stále méně a my se musíme eh, postarat o eh, určité sociální zaměření pracovních podmínek v tomto odvětví. A já se na to podívám také ještě z hlediska spotřebitele. Když budou dva, tři nebo dokonce čtyři poskytovatele služeb na jednom letišti, potom musíme myslet na to, že tyto společnosti budou potřebovat také velice mnoho přístrojů, aby mohly vykonávat práci musí si pořídit toto zařízení, musí se starat o toto zařízení, udržovat ho a to si vyžádá prostor na letištích, který tam často eh, není k dispozici a potom se tedy budou eh, tlačit eh, různé společnosti kolem jednoho dopravního pásu, který je třeba obsluhovat. Já si vůbec nedovedu představovat, že na místo dvou zařízení tam najednou budou čtyři nebo šest a že by to mělo být levnější pro spotřebitel učitele. Eh, takže ty relace eh, musí být v pořádku a nedovedu si představit, že se zlepší kvalita, když se budou různé podniky eh, tlačit kolem nejrůznějších zařízení. A když eh, eh, půjde o otázku, který let bude nejprve obsluhován u dopravního pásu z Níchova, z Malmö, a já si dovedu představit, že nastane naprostý eh, chaos a bude se ztrácet ještě více zavazadel než do posud, takže se domnívám, že liberalizaci v této oblasti nemůžeme přivítat Samozřejmě eh, se dělají výběrová řízení na poskytování těchto služeb. Je třeba postupovat transparentně, ale my se nesmíme ubírat nesprávnou cestou, která nám nic dobrého nepřinese, protože konec konců jde o bezpečnost, když tu bude působit stále více osob a dokonce i subdodavatele eh, budou chodit na letiště a jejich eh, personál se bude muset kontrolovat. Dotýká se to bezpečnosti, nebudou se provádět pouze kontroly cestujících i tohoto personálu. A jak se to dá zajistit? Bude zapotřebí zase více lidí, kteří budou provádět tyto kontroly. To je tedy další nákladový faktor. Já si vůbec nedovedu představit, jak by to mohlo vést k úsporám, jak by to mohlo být eh, levnější pro spotřebitele. Naopak, bude to nepřehledné, bude to dražší a nakonec toho nebudeme mít vůbec nic. Um, Dennis, you've joined us. Denis, jako stínový zpravodaj, prosím. A pokud nikdo jiný nechce vystoupit, tak potom dostane slovo komise. Malcolm, and, um... Děkuji. Já jsem si právě vyslechl tu poslední část diskuze, to, co říkala paní Kepetová a to eh, se mi opravdu líbilo. Já jsem minulý týden navštívil letiště v Zaventemu, abych se podíval, jak to vypadá eh, v praxi. Eh, jistě nalezeme to v dokumentech, ale je třeba se seznámit i s praxí přímo na místě. A tam údajně pracují dva podniky a přesto vznikají problémy na letišti, když eh, letiště samo provádí tyto služby a potom eh, je tu tedy ještě je určitá konkurence, ale třetího konkurenta si nepřejí. Jak by to tedy vypadalo? Pět milionů cestujících prochází letištěm v Zaventemu ročně a tam už vůbec není prostor pro třetí stranu. Ani z hlediska prostor to by letiště muselo ještě investovat do vybudování eh, doplňující infrastruktury pro eh, odbavování zavazadel, aby tam mohl působit třetí subjekt. Já myslím, že je tady obrovský rozdíl mezi mezi praxí a e, teorií. Evelyn Gepardová řekla vlastně to tež je třeba zvážit, že nám to přinese přidanou hodnotu a v tomto ohledu jsem tedy poněkud skeptický. Well, Musím říci, že je vidět, že jste si to všechno prostudovali. Paní Rule, paní Gebhardt a ostatní zjevně e, navštívili další letiště a je vidět, že náš výbor má o tuto problematiku zájem. Pokud tedy nikdo jiný nechce vystoupit, tak poprosím komise, aby krátce reagovala. Jak vidíte, někteří kolegové přistupují dosti skepticky k přínosům tohoto návrhu. A mimochodem máme tady zajímavé stanovisko Lucemburského parlamentu, Vidím, že ve vašem vysvětlujícím prohlášení říkáte, že stávající směrnice nedosahuje a hlavních cílů a že počet poskytovatelů služeb se zvyšuje a že ceny pozemního odbavování se snížily. A to je jaksi naše východisko. Zatím jsme se nezabývali vaším hodnocením dopadu. Možná, že byste mohla jenom reagovat na některé připomínky, které zmínili vaši kolego, naši kolegové a kolegyně. Bonjour, monsieur le président, madame la rapporteur. zdravím, pane předsedo, paní zpravodajko, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Děkuji, že jste dali slovo Evropské komisi a chci poblahopřát této práci, která byla odvedena v tuto chvíli, která se snaží zkvalitnit návrh komise a o to samé posilovala i rada ve svém obecném přístupu 22. března, samozřejmě při respektování veškeré rovnováhy, pokud jde o otevření trhu, zaručení práv pracující a zejména zajištění kvality eh, pro cestující. A pokud jde o váš výbor eh, IMCO, jsme velmi rádi, že eh, se zhostil tohoto tématu, neboť vy máte rozsáhlou expertízu v oblasti vnitřního trhu, která jde nad rámec pouze dopravy. A tato směrnice byla skutečně jádrem vytváření vnitřního eh, trhu v oblasti eh, letecké dopravy. V podstatě už před 20 lety byla cestovním společnostem dává, dána možnost otevřít nové trasy bez omezení kapacity. Ale kdyby tato směrnice neexistovala, tak eh, výsledek by byl takový, že tento trh zahrnující 10 milionů obyvatel a celou řadu letišť a celý tento průmysl, nic z toho by se nestalo realitou. Tato eh, směrnice respektovala celou řadu různých faktorů. Ty služby byly otevřeny eh, velké většině. Jsou otevřeny eh, celkově konkurenci, kromě několika kategorií, konkrétně čtyř, čtyř kategorií, kde se evropští legislátoři rozhodli zachovat možnost členského státu omezit konkurenci pouze na Eh, dva subjekty. Samozřejmě, že jsou tu určité záruky, to znamená, že tu musí být za prvé nezávislost od eh, letiště nebo do, dominantní letecké společnosti. A eh, nyní několik let po tomto návrhu chceme zvýšit účinnost těchto služeb. Co to vlastně znamená ta účinnost? To znamená, že my chceme leteckým společnostem dát trochu větší možnost volby v těch oblastech, které jsou ještě pořád ještě poněkud omezené. Ale samozřejmě některé věci mohou být rozhodovány nadále členskými státy. Chtěli jsme zachovat tuto volbu členských států rozhodovat. Pouze žádáme, aby velká letiště tam, kde je více než 5 milionů cestujících ročně, aby minimum nebylo dvě, ale tři. To znamená, nežádáme úplné otevření hospodářské soutěži, ale větší výběr. A je zřejmé, že pokud existují nějaké obavy z hlediska eh, například zabezpečení bezpečnosti, tak členský stát může požádat o výjimku, může tak učinit nyní a bude tak moci učinit i v budoucnu. Kromě tohoto poněkud širšího otevření, tak aby existovalo, existovala větší volba, pokud jde o tuto asistenci, tak chceme vytvořit také konkurenční podmínky, které budou um, vyváženější mezi jednotlivými aktéry. Zatím je to tak, že řídící orgán e, letiště má určité pokušení zvýhodnit vlastní služby na úkor nezávislých společností, které se snaží vstoupit na trh a které se snaží poskytovat své služby za nejlepších podmínek jak pro cestující, tak pro své zaměstnance. A proto je důležité na základě toho, co bylo řečen, řečeno zúčastněnými stranami, a my jsme dostali více než 100 příspěvků, posílit podmínky hospodářské soutěže, abychom zlepšili kvalitu těchto služeb. A pokud jde o kvalitativní požadavky, tak tady se chceme připojit k tomu, co bylo řečeno hledně minimálních norem. To je nesmírně důležitá věc. Evropská komise doporučuje, aby byly stanoveny tyto minimální normy, a to na evropské úrovni. Co to znamená? To znamená například eh, skutečný, eh, hodnotit skutečný výkon, jak dlouho čekají eh, cestující na čekinu, jak dlouho čekají, než dostanou zavazadla. Kdy se dostane cestujícím první zavazadlo, kdy dostanou poslední. Tady by měly existovat určité minimální normy, které jsou nesmírně důležité a Eh, měli bychom mít srovnatelné podmínky na evropské úrovni tím, že bychom definovali tyto minimální normy. Momentálně nesouhlasíme v této otázce s radou, která má za to, že by to mělo probíhat na úrovni letiště, na úrovni každého letiště. Ale ta pak, pak hrozí, že bude existovat eh, eh, určitá nejed, nesourodá mozaika různých kritérií, které budou představovat opět překážku pro nezávislé firmy, které se snaží vstoupit na trh a které chtějí poskytovat své eh, služby odbavovací. Chceme také dát eh, letištím možnost posílit záruky pro, eh, pro pracující v oblasti odbavování na letištích. Toto je totiž, tudíž velmi důležité záruky pro pracující, pokud nějaký členský stát chce zavést ustanovení, na základě kterých zaměstnanci společnosti, která odejde z trhu, byli převzati jinou společností, která získala eh, hlavní část zakázek. Bude to možné, ale musí se to právnicky vyjasnit. Jinak hrozí, že dojde k nějakým eh, právním řízením a že to nakonec bude na úkor eh, pracujících samotných. Máme některé technické připomínky k pozměňovacím eh, návrhu, které vzešly z vašeho výboru od paní zpravodajky. A ještě chci podotknout jednu poslední věc. Otázka subdodavatelství a definice toho samoodbavování. Já vyzývám eh, poslanci a poslankyně, aby byli velmi obezřetní, když revidují definice, které komise předložila, protože kromě technické definice samoodbavení, kromě této technické definice subdodavatelství, E, tady existují skutečně reálné výzvy, které mají dopady na letiště společenství, které mají dopady na konkurenci mezi e, letištěm, které má vlastní služby odbavování, nezávislé subjekty a samozřejmě dopady na e, cestovní na letecké společnosti. A proto my jsme si vědomi, že jste velmi opatrní a chceme, ale aby se tak stalo i v, u těchto dvou definic, to znamená samoodbavení a subdodavatelství. Děkuji vám. Děkuji vám za nesmírně přínosné informace. Jistě o tom budeme nadále dvě zajímavé diskuze tady i na výboru pro dopravu. A pokud jde o ty výkonnostní eh, standardy tak o tom budeme hovořit také u práv cestujících, kde nás čeká návrh eh, z eh, dopravního výboru. A určitě dojde k dalším technologickým změnám, kde k technologickému vývoji, takže chceme zajistit, aby bylo možno investovat do těchto nových technologií v zájmu zlepšování kvality služeb. A to už je další věc, nad kterou, to je další věc, nad kterou se kolegové jistě zamyslí. Nyní paní Gal Pelč, slyšela jste tuto živou diskuzi, chcete něco uvést na závěr, předtím, než si řekneme, jaké budou lhuty pro pozměňovací návrhy? Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat za vaše příspěvky, děkuji stínovým zpravodajům a ostatním poslancům a poslankyním za jejich vystoupení, návrhy, děkuji také Lucemburskému parlamentu za dopis, který poslali k této problematice. Já vím, že se jedná o téma, které ovlivňuje životy nás všech. Často cestujeme, zažíváme to na vlastní kůži. A proto je těžké nechat stranou eh, naše osobní zkušenosti. Nicméně, když jsem dostala na starost tuto agendu, tak jsem se eh, snažila oddělit své osobní zkušenosti od daného tématu. Poslala jsem eh, stovky dotazníků jednotlivcům, letištím, odborovým svazům a snažila jsem se zapracovat všechny jejich myšlenky. Pochopitelně, že vždy existuje určitá míra nejistoty, ale já jsem se v každém případě snažila zajít do tohoto tématu celkem do hloubky a souhlasím s kolegy a s kolegyněmi, kteří zmiňovali nedostatečnou efektivitu služeb pozemního odbavování. Také souhlasím s těmi z vás, kteří hovořili o tom, jak důležitá je bezpečnost, kvalita a zajištění práv spotřebitelů. Měla jsem tady celkem vymezený prostor, vycházela jsem z návrhu komise, vycházela jsem ze svých vlastních zkušeností. Takže snažila jsem se doladit a vymezit určité prvky tohoto systému tak, aby vše bylo v souladu s požadavky, které jsem zmínila. Jenom maličký příklad. zarávání veřejných zakázek a tendry. Rozdělila jsem pro tyto účely služby do čtyř nebo pěti podskupin tak aby služby mohly být rozděleny do různých částí a na každou z nich by byl zvláštní tender, což by vlastně mohlo zvýšit efektivitu tím, že se ty služby takto rozdělí do jednotlivých skupin. Potom ještě další důležitá věc. Zavádění minimálních standardů. To je věc, se kterou úplně souhlasím a doufám, že poskytovatelé budou schopni toto zvládat. Ještě jednou chci poděkovat za vaše návrhy, děkuji také komisi za odpověď a budu se těšit na další diskuse. Doufám, že nakonec budeme schopni najít návrh, který uspokojí nás všechny. Jedná se o stanovisko, takže v podstatě ten míček není na naší straně kurtu. Děkuji mnohokrát. Zdá se mi, že o tuto agendu bude velký zájem. Děkuji za to, že budeme moci předložit návrh výboru TRAN. 18.6. 12 hodin je termín pro pozměňovací návrhy. 9.7. budeme probírat a desátého budeme hlasovat my, tak aby potom výbor TRAN mohl hlasovat v září. Takže děkuji ještě jednou vám a všem ostatním. Než eh, se posuneme k dalšímu bodu, stanovisko týkající se dluhopisů stability, tak jsem jenom chtěl zopakovat to, co jsem říkal před chvíli. Rozhodli jsme se, že budeme hlasovat o dvou návrzích v prvním čtení popr- společně eh, v 21. června a nebudeme o ní hlasovat dnes, protože ještě musíme hlasovat o zprávě pana Bělana o informačním systému vnitřního trhu. Tady už také máme výsledky trialogu a formální dopis rady, kterým přijímají tuto pozici. Kromě toho jsme také dostali dopis rady týkající se návrhu ke standardizaci. Takže 21. června máme naplánováno, že dva zpravodajové přijdou uh, do výboru s konsolidovanou pozicí a to potom přijmeme, pakliže všichni budou souhlasit. Takže budeme mít ještě další dva týdny na to, abychom si proskoumali tyto návrhy. A tím se neoddálí přijetí v plénu, což stejně mělo být v září. Tolik tedy k tomuto a kromě toho budeme mít eh, dlouhé hlasování na červnovém zasedání výboru. Na konci vám ještě řeknu datum. A sekretariát vám dá další informace, protože během předcházejících pár měsíců jsme odvedli velký kus práce a teď v podstatě se všechno schází v červnu, takže budeme mít veliké hlasování. Takže určitě budete chtít zajistit, aby tam všichni byli přítomni, až se bude hlasovat o těchto stanoviscích a zprávách. Nyní návrh stanoviska pro hospodářský a měnový výbor ke zprávě z vlastního podnětu eh, k proveditelnosti zavedení dluhopisů stability. Navrhovatelem je profesor Korea de Campos a já mu s radostí dám slovo. Potom vystoupí stinový zpravodajové, tady paní Pahejen, pan Švec tady myslím není, paní Rule tady také není, ale možná přijde. Pan Fox a možná další. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl na samý začátek eh, vymezit rozsah této práce. Jde o to, že tady nepřed, nepředkládáme a neschvalujeme dluhopisy stability. Hovoříme pouze o proveditelnosti, o možnosti jejich zavedení. Vidím, že tady někdo chce slovo. Vy neslyšíte své tlumočení, nebo co se děje? Asi jste mě neposlouchala. Už jsem vás dal na seznam řečníků, protože patříte mezi stínové zpravodaje. Omlouvám se, já myslel, že z nějakého důvodu jste měla technický problém. Dobrá. Má parlamentní skupina se staví poměrně pozitivně k zavedení dluhopisů stability. Jeden z hlavních problémů evropské ekonomiky vychází právě z toho, že byly k dispozici velice jednoduch, jednoduše půjčky a, a následně e, praskla bublina na trhu realit v roce 2008 a vznikl zase problém na opačný, tedy nedostatek likvidity. A my se snažíme vyřešit problémy, které vznikly na základě prasknutí této realitní bubliny v roce 2008. Společnosti čelí problémům, které se snažíme překonat. Chceme pomoci především malým a středním podnikům, které potřebují investovat a potřebují se na to půjčovat peníze. Zelená kniha je dobrým základem, teď ale potřeba, aby komise se zabývala tímto návrhem podrobněji a dívala se na další návrhy, například návrhy Německé rady hospodářských odborníků, které konec konců nedávno vyzdvihla Evropská komise Musíme srovnat jednotlivé návrhy, které v tuto chvíli existují a vyhodnotit, jestli jsou opodstatněné určité kritiky návrhu dluhopisů stability. Náš výbor má na starosti práva spotřebitelů a proto se musíme zabývat tím, do jaké míry jsou zde chráněny zájmy investorů. Investorů, kteří v tuto chvíli vlastní státní dluhopisy tyto dluhopisy stability budou mít velmi vysoké postavení, což by mohlo znamenat porušení smlouvy eh, s emitenty těch předchozích obligací, těch původních státních obligací, státních dluhopisů. Tomu se dá předejít tím, že budou mít přednostní postavení jak dluhopisy stability, tak eh, státní obligace. První otázka, kterou si musíme položit, je, co se stane, jestli členské státy, které nebudou dodržovat podmínky, eh, jestli na ně nebude uvedena nějaká nucená zpráva nějakým způsobem. V návrhu se hovoří o převádění daňových příjmů a to si dovedete představit, že je poměrně citlivé téma. Země, u kterých probíhají intervenční opatření, toto určitě budou považovat za citlivé téma. Nezapomínejme tedy na politicko-ekonomický kontext. Když žádáme splnění rozpočtových podmínek před eh, vydáním takovýchto dluhopisů stability. Tento návrh by mohl překonat eh, krátkodobé rozpočtové problémy, které máme. Země, u nichž probíhá intervence, možná nebudou muset kvůli rozpočtovým podmín, nebudou moci kvůli rozpočtovým podmínkám vydávat dluhopisy stability. Další otázka je, jaký orgán bude kompetentní pro řešení sporů je potřeba dopředu říci, jaké mechanismy eh, stanovíme pro ochranu zájmu občanů a investorů. A doufám, že Evropská komise předloží eh, nějaký rozumný návrh a že k tomu přispěje i naše rozprava. Některé země stále nechtějí podpořit tento návrh, doufám, že je to eh, přesvědčí a doufám, že komise tento návrh předloží v dobré, v dobré podobě. Děkuji. Nejprve tedy stínový zpravodajové. Paní Verheyen, pan Mendres bude hovořit za paní Schmidt. A já mám také písemný příspěvek od pana Foxe, který zhrnu. Nejprve paní Verhejen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane de Camposi. Základ, který předložila komise v podobě této zelené knihy, je, myslím, základ pro diskuzi, na kterém je nutné a možné dále pracovat. Já se domnívám, že zelená kniha už neod odpovídá na všechny zásadní otázky, jak budou vypadat konkrétní dopady, jaké dopady to bude mít opravdu na malé a střední podniky, pokud budou zavedeny dluhopisy stability. Dojde opravdu ke stabilizaci na trhu. Je tu ještě celá řada otevřených otázek, také z hlediska právního základu, co je reálné. A je to určitá pomoc v aktuální krizi a nebo zda tyto dluhopisy stability ke konci procesu nepovedou nakonec k posílení koordinaci a více k eh, společné ekonomické politice, eh, mohou eh, probíhat souběžně, nebo je to ojedinělý proces. Myslím, že to je celá řada otázek, které je třeba vyjasnit v souvislosti se zelenou knihou. Proto debata v výboru Ekon je velice důležitá, abychom kladli a řešili ještě další otázky a abychom eh, napravili veškeré nejasnosti nebo nesprávná očekávání. Komise nám ukázala několik obcí dluhopisů, o kterých se v současnosti diskutuje jako možné alternativy. Jsou velice různé i v tom prvém dokumentu eh, v té zelené knize a na druhé straně máme zase návrh varianty 1, která platí za nejradikálnější a nejrizikovější, eh, protože eh, se mají státní dluhopisy v eurozóně převést na tyto dluhopisy stability. Experti z finančního sektoru nám bezpodmínečně neslibují, že takováto forma reforma z dluhopisů eh, by posílila důvěru ve finanční sektor a eh, v tyto dluhopisy u varianty dvě se v konečném efektu jenom eh, část dluhopisů vlastně udělá, přeformuje na společném základě. Tady je třeba ještě ve další diskuzi a vyjasnit celou řadu věcí, za jakých předpokladů by to bylo reálné, jak by bylo možné stát státům pomoci. U varianty 3 o tom nemusíme příliš diskutovat, protože to by příliš neměnilo na statusu quo, nepřeneslo by to žádnou podstatnou změnu a zlepšení. Každý stát by potom stoprocentně nesl odpovědnost za vydávání dluhopisů. Nedomnívám se, že by trh pozitivně zareagoval na takovýto model. Je tu celá řada argumentů, které jsou pro i proti eh, dluhopis mechanism stability a částečně se to přenáší i na daňové e, poplatníky. Už nebude tolik ručit bankovní sektor, je tedy třeba e, roz hodnout, do jaké míry lze zakotvit solidární odpovědnost a zda e, je možné mechanismy trhu na tomto místě nahradit Eh, byrokratickými mechanismy a do jaké míry je třeba změnit smlouvy, které eh, povedou k zásadním rozhodním členských států. Eh, v některých členských státech to bylo v rozporu s ústavou, pokud jde tedy o společné emise, vydávání dluhopisů a řešení úvěrů i dluhů, tedy s tou zprávou, kterou kolega předložil, se domnívám, že bude nutné ještě celou řadu oblastí doplnit, klást konkrétní otázky. Do 12. června naše frakce se pokusí ještě eh, klást důraz na určitá, eh, určité kapitoly. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji. Matos. Děkuji vám, pane předsedo. Já se musím omluvit, omluvit pana Smita, protože on musí hlasovat na ekonu, což se stává. Přečtu tudíž za něj pár připomínek. Chci poděkovat Antoniovi za zprávu. Je to zpráva vyvážená. Souhlasí, že je potřeba zvážit všechny stávající návrhy, jak jsou uvedeny v zelené knize a v návrhu ekonomických expertů. Chci také zdůraznit, že nezbytnou předběžnou podmínkou pro společné vydávání dluhopisů je snížení stávajících deficitů a zadlužení státu. Je potřeba mít rámec fiskální konsolidace, kdy také se musí řešit otázka morálního hazardu tak, aby systém mohl náležitým způsobem fungovat. A komise by měla také ujasnit vstupová a výstupová kritéria, včetně pravidel rozpočtové disciplíny a konkurenceschopnosti. A pan Smith je z evropské země, která nicméně není součástí eh, jednotné měny. Jeho názor na euro je momentálně negativní, to znamená, říká, že musíme vytvořit větší eh, podporu Evropě a euru, je potřeba vést veřejnou diskuzi o přínosech o pro a proti zavádění společných dluhopisů. Musí existovat také podpora veřejnosti předtím, než, bon, než tyto dluhopisy stability budou zavedeny, protože lidé se bojí o svoji budoucnost a pokud se něco rozhodne v bruselských institucích, obyvatele musí být informováni o důležitých otázkách, jako je například toto téma. Já vám také děkuji a odpovědět může paní Fox, možná i paní Weiler. Pak eh, dáme slovo eh, znovu zpravodaji. Pan Fox je zpravodajem také ze země, která není součástí jednotné měny, ale je si vědom, že stabilita ekonomik eurozóny je důležitá jak pro eurozónu, tak i pro nečleny eurozóny. Tudíž dluhopisy stability, pokud budou fungovat, by stála za zvážení, ačkoliv on je skeptický ohledně některých aspektů. A podobně jako to, co uh, už bylo řečeno, týká se to úplného nahrazení uh, státních dluhopisů evropskými dluhopisy. Tam je určitý skepticismus. Dále k tomu, co říká pan De Campos ve své zprávě, je otázka um, potenciálního morálního rizika, kdyby mohlo docházet k omezení eh, rozpočtové disciplíny členských států a mohlo by to, mohl by to být ten prostředek přesouvání dluhu spíš než aby se řešil, řešila ta základní příčina. Může to mít dopady i na národní státy, jak bylo řečeno, daňová koordinace a tak dále. On by chtěl, aby se e, řešili zejména ty body, jimž může přispět IMCO do diskuze. Například připomenout, že spolu s těmi věcmi, které se tady objevily, jako například financování malých a středních podniků, existuje i mnoho dalších nástrojů na financování malých a středních podniků, které bychom měli prosazovat. A také přístup k jednotnému trhu, k udělování zakázek, implementace směrnice o službách, to jsou všechno nesmírně důležité věci pro menší podniky. Zaměření se na prorůstový program v rámci celkového strategie růstu. To bych chtěla, aby bylo zapracováno do evropského semestru spolu s některými dalšími ekonomickými nástroji. A to považuje za významné a IMCO by mohlo připomenout výboru pro měnové ekonomické záležitosti celkový kontext tohoto návrhu. Já zašlu kopie panu de Campos a, a na zvážení, takže tudíž eh, tolik reakce pana Foxe. A nyní opět budu hovořit jako předseda, paní Weiler, ještě někdo, paní Weiler, prosím. Já vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Několik eh, příspěvků mě přimělo k tomu, abych vám připomněla, že diskuze o těchto dluhopisech stability, kterou v současnosti vedeme spolu s kolegy z toho druhého výboru, vznikla zejména kvůli selhání trhu. Nemáme už žádný finanční trh, který by byl sociálně únosný. Musíme se tedy postarat o určitou regulaci a proto jsem překvapena, že pan Fox to e, zásadně neodmítá, ale že přemýšlí o eventuálních modifikacích. Dobře, to také ještě zvážíme, ale skutečnost, že ti, co jsou v eurozóně, ti, co v ní není, ti, ti, co do ní chtějí vstoupit, někteří nechtějí vstoupit. My všichni neseme odpovědnost za nedostatečnou stabilitě v Evropě. Dnes ráno řekla německá kancléřka, že předloží návrh na příštím samitu, jak dosáhnout více Evropy ve finanční a řídící politice, tedy ještě lepší koordinaci. To zní velice dobře. Počkáme tedy na příslušné návrhy. Za druhé, zajímavé. Bych chtěla říci, že jsem eh, přesvědčena to, že tyto sta- eh, dluhopisy stability budou jednoho dne zavedeny. Otázka je, kdy a v jaké podobě. A já bych se chtěla zeptat, zda příslušný výbor Econ eh, se tím zabývá. My neděláme všechno stejně, co dělají ty souběžné výbory podpory. Bylo by zajímavé zvažovat ty různé varianty a e, zvážit, jak bychom je měli upravit. Máte prosím nějaké informace o tom, jak chce Ekon dále postupovat? Okay, anyone else want to contribute? Um, I know we... Dobře, chtěl by někdo vystoupit. Já vím, že tu máme zástupce komise, ale nechtějí e, vystoupit, takže e, se eh, obrátím na našeho zpravodaje, aby to eh, shrnul a také zareagoval na tuto otázku. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům za ty velice dobré příspěvky, které řešení naší otázky rozhodně obohatí. Stínový zpravodaj za EPP se zmínil o důležité otázce a to je otázka právního rámce, co je vůbec možné e, v rámci platných ústav, ale tuto otázku jsme měli položit v roce 2010, kdy e, se Evropská ústřední banka e, dohodla na sekundárních dluhopisech. Vlastně to bylo zakázáno, ale přesto využili toho sekundárního trhu. Musíme zohlednit takovéto otázky, musíme si uvědomit skutečnost, že se nacházíme v eh, nepřetržitém procesu. Každý den nastává změna ve vývoji a to znamená, že eh, tato eh, Německá rada hospodářských eh, expertů nepředložila ten dokument včas, aby mohl být zohledněn. Eh, otázka právního základu je jistě velice důležitá. A dále, co se týče alternativy 3, v souvislosti s tím, co říkají z EPP, alternativa 3 bude pravděpodobně tou alternativou, která nejméně naruší eh, technické náležitosti a eh, pravidla ústavy, ale tuto alternativu bude možné eh, velice těžko prosadit, protože e, státy by tak ztratili svou rozpočtovou suverenitu a museli by plnit e, nové e, závazky v některých odvětvích, ale dobře, zatím nebyla žádná alternativa vyloučena. My stojíme teprve na začátku jednání a stále dostáváme nové informace. Pan Mandes se zmínil o jedné věci, o které jsem asi také měl hovořit. Nepodaří se dosáhnout ničeho bez konsolidace rozpočtu. Konsolidace rozpočtu má opravdu nesmírně důležitý význam. A my hovoříme o evropském semestru a jednotlivých závazcích a e, já a mý kolegové e, můžeme požadovat nový právní rámec pouze za předpokladu, že se nám podaří prosadit konzolidaci konsolidaci rozpočtu. Jistě ta veřejná debata se již vede. Hovoří se o tom každý den já jsem s tím velice spokojen a jsem také překvapen s názorem pana kolegy Foxe, že podporuje toto řešení. Možná, že víte, že před dvěma a půl lety, kdy se tato myšlenka zrodila, respektive kdy byla vyslovena nahlas, eh, tak eh, zněla jasná slova odsuzování z úst různých politiků, eh, také předseda komise byl naprosto oproti eh, zavedení takovýchto dluhopisů stability. Tenkrát se nazývaly eurobondy, potom byly eh, navrženy projektové eh, dluhopisy, ale nyní jsme pokročili na cestě a máme dokument, na kterém můžeme opravdu pracovat. Bylo dosaženo jasného pokroku. A někteří se domnívají, že se nepodaří vyřešit problém stabilizace státního zadlužení. Potom nebude možné zajistit financování pro malé a středně velké podniky a recese nepostihne jenom ty slabší státy, ale postihne i stabilní země, i ty, které mají eh, přebytek státní bilance a tyto státy začínají pocitovat eh, hrozbu eh, takových to rizik. A v této souvislosti bych rád navázal na informace, ne paní Styler, jak se jmenovala? Barbara. Barbara Weiler, eh, samozřejmě, omlouvám se říká navrhovatel stanoviska. Každý den dostáváme nové informace ze sdělovacích prostředků. Německá kancléřka například dnes prohlásila, že předloží návrhy pro Eh, finanční trh v Evropě. Samozřejmě nemáme k dispozici skleněnou kouli, ale pravděpodobně to povede k eh, dluhopisům stability. Možná se také nebudou eh, jmenovat, možná to bude nějaký záchranný fond nebo záchranný deštník, ale asi to bude odpovídat alternativě 3, nebo to bude v každém případě v souladu s tím, co navrhla Německá rada hospodářských expertů, protože tady jde o přežití, o finanční přežití a samozřejmě také o, o ekonomické přežití na našem kontinentu. Děkuji. Děkuji. Odpově- odpovědělo se tím na vaše dotazy? Ano, ale e, jak bude postupovat tedy Ekon? Uh tanto quanto sei, a Econ eh, não, não conheço ainda qual a posição. Já teď eh, ještě nevím, eh, jaké oficiální stanovisko k tomu zaujme Ekon, ale o tomto tématu se v tomto výboru opravdu hodně diskutovalo a myslím, že je to hodně materiál k zamyšlení. Děkuji. Um, ano, já jsem tady měl poznámku pana Foxe, Eh, vy jste naznačili, že souhlasuje s návrhem, ale on říká, že je potřeba další analýza potenciálních přínosů zavedení eh, dluhopisů stability, že to může být eh, vhodné ke zvážení, což je trošku, bych řekl, odstíněnější, než že s tím souhlasí. A to, abych tedy předložil návrh pana Foxe skutečně správně. Já vám všem děkuji. Takže jak to teď vypadá, lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. června poledne, pak 9. Eh, července je probereme, 10. bychom o nich hlasovali. Budeme mít hodně práce, protože máme i mnoho dalších stanovisek před letní pauzou a jinak pro Ekon je, to, eh, je ta lhuta září. A nyní eh, naše, tu máme zvláštního hosta, já jsem potěšen, jako vždy, že můžeme v našem středu přivítat paní Jacqueline Miner, která se zabývá otázkami spotřebitelů v komisi a my jí děkujeme za to, že byla natolik ochotná se s námi podělit o informace, o vhledy a pomoci nám tak v naší vlastní práci. Jak asi víte, tak od začátku, a teď už je to vlastně po sedmé, sledujeme eh, ten scoreboard pro spotřebitele a ochranu spotřebitele. Je to něco, o čem dostáváme pravidelné informace každý rok. Teď se to nazývá spotřebitel doma na vnitřním trhu a nevím, jestli máte nějaké, nějakou prezentaci Máte fotokopie? Ano. Skvělá technologie, která nevždy funguje. Takže, dobrá. Dostanete něco na papíře. Vidíte, jaké zázraky technologie, ale zdá se, že se překvapuje mě, že ji nemůžeme použít. Dobrá, ale poprosíme tedy Jacqueline by začala i s tímto eh, mírným handicapem a pak samozřejmě k tomu budeme moc znést i naše připomínky. Takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání, za možnost eh, představit sedmý scoreboard spotřebitele a fotokopie mé prezentace se připravují. Bez těchto materiálů to bude poněkud těžké sledovat. Ale přímo v tom dokumentu jako takovém máme určité tabulky, které té mé prezentaci odpovídají. Já se vynasnažím. Jak víte, tak tato, tento takzvaný scoreboard, tato zpráva hodnotící, je nástrojem pro hodnocení trhu, zvláště vnitřního trhu, z hlediska spotřebitele. Je to pro nás tudíž klíčový nástroj z hlediska určité znalostní základny. Eh, víme, že bychom měli vycházet z konkrétních údajů, je důležité, abychom eh, věděli, jaké výstupy pro spotřebitele vnitřní eh, trh má. Takže podíváme se na pozici spotřebitele ve vnitřním trhu a pak doufáme, že se nám to podaří promítnout zpátky, tak aby se to promítlo do legislativních návrhů. Máme tu 50 různých trhů se zbožím, službami, které analyzujeme z hlediska důvěry, srovnatelnosti, celkové spokojenosti, abychom identifikovali, která odvětví eh, mají nejlepší výsledky a která naopak pokulhávají a zaslouží si tudíž eh, bedlivější, bliž, větší pozornost ale tentokrát se zabýváme poněkud jinou oblastí a to zejména za prvé analyzujeme podmínky spotřebitelů eh, pro spotřebitele v členských státech, spotřebitelské prostředí, kontext, v němž spotřebitelé eh, fungují, jakou mají důvěru ve veřejné orgány, jak se, eh, jak, jaký mají názor na maloprodejce, jestli se domnívají, že produkty v supermarketech jsou bezpečné. Či toto je jedna z oblastí, kterou se zabýváme, a ta druhá je přeshraniční obchod a elektronický obchod. Zda evropští občané skutečně využívají jednotný trh k tomu, aby si kupo- pořizovali zboží z jiné země než ze země, kde bydlí. Tím pádem můžeme sledovat integraci evropského malou obchodu, zejména pokud jde o obchod online. Takže nejprve ty podmínky a jaký mají spotřebitelé pocit z prostředí, v němž se mají každodenně rozhodovat o pořizování zboží a služeb. Dali jsme dohromady index spotřebitelských podmínek, kdy v průběhu času chceme mít soubor údajů, který můžeme využívat, ale který by mohli využívat i Eh, národní orgány a eh, združení spotřebitelů, aby hodnotili dopady svých rozhodnutí na podmínky spotřebitelů. Nyní to můžeme sledovat již v průběhu několika let, kdy už vidíme určitý průměr, vidíme podmínky v jednotlivých členských státech, které se mohou srovnávat s těmi nejlepšími, anebo se mohou srovnávat s jinou zemí, která je srovnatelná třeba z hlediska Eh, hospodářského růstu a zeměpisných podmínek a velikosti. Přitom vycházíme z průzkumu, které provádíme mezi jak spotřebiteli, tak obchodníky. Cel, celkem je tu 12 složek, které souvisí jak s kvalitou regulace, tak i s eh, se samotným uplatňováním, se vymáháním. Viděli byste to na těch průsvědkách, ale každopádně spokojenost se stávajícími opatřeními je jeden z faktorů, do jaké míry eh, existují falešné či zavádějící reklamy ehm, a také z hlediska důvěry spotřebitele sledujeme důvěru eh, v veřejné orgány, důvěru v poskytovatele a prodejce, jestli se lidé domnívají, že eh, podnikatele obecně reagují na potřeby spotřebitelů a také na spotřebitelské orga- ve vztahu ke spotřebitelským organizacím, jestli existuje důvěra. Dále sledujeme, jak to vypadá se stížnostmi, jestli spotřebitelé mají pocit, že eh, má cenu si stěžovat, protože to je něco, co hodně vypovídá o celkovém prostředí. Pokud lidé mají problém, ale myslí si, že prostě nezbývá, než pokrčit rameny a e, smířit se s tím, tak to samozřejmě nejsou, to by nebyly dobré podmínky. Jaká je spokojenost e, s řešením stížností, e, s řešením sporů a dále bezpečnost, bezpečnost produktu. K čemu došlo v roce 2011? Protože ta data, která máme, se týkají roku 2011 celkově, máme některé dobré zprávy. U šesti komponentů z 12 došlo k pozitivnímu vývoji. To znamená, že se u šesti těchto ukazatelů se situace zlepšila. U tří zůstala situace víceméně konstantní a u tří se zhoršila. Pouze ve třech případech u třech ukazatelů došlo ke zhoršení spotřebitelských podmínek. Z nichž dva se týkají bezpečnosti produktů, což je trošku znepokojivé. A to, kdy jak zákazníci, tak prodejci se domnívají, že bezpečnost produktů se v posledním roce zhoršila. Když se podíváte na celkový index, čili plus minus jsou tu některé dobré zprávy, ale když eh, ten index ukazuje na určité zlepšení ve většině členských států, v 19 z 27 členských států se situace zlepšila z hlediska e, vnímání spotřebitelů a obchodníků oproti roku 2010. A to pokračuje po zhoršení v roce 2009, kdy došlo k výraznému zhoršení všech indikátorů. Všechno bylo, tak říkajíc, v červeném posledním uplynulém roce došlo k určitému návratu důvěru, důvěry a to pak pokračovalo v letošním roce, když pomalu. Členské státy, které eh, konstatovaly největší míru zlepšení, to je asi 6%, ze, nebo 6 bodů ze 100, byla Bulharsko, Belgie, Francie a Dánsko. To jsou země, v nichž eh, jsme zaznamenali výrazné zlepšení podmínek. Pochopitelně, že i nadále se potýkáme s některými problematickými podmínkami a ve čtyřech členských státech Itálii, Slovinsku, Spojeném království a Irsku došlo z hlediska vnímání spotřebitelů ke zhoršení spotřebitelského prostředí. Pak je, jsou ještě další země, nich se situace příliš nezměnila, to je Polsko, Kypr, Portugalsko a Slovensko. Takže tolik, pokud je o pokrok v loňském roce. A z absolutního hlediska myslím, že musíme jasně říci, že cílem tohoto scoreboardu není někoho stigmatizovat. A věda, technologie se nám vrátila. Čili cílem není očerňovat tu či onu zemi, ale spíše identifikovat osvědčené postupy, abychom byli schopni říci, toto jsou země, které eh, to eh, nastavili správně, co se od nich můžeme poučit. Nejlepší podmínky Lucembursko, Spojené království, Dánsko, Rakousko, Irsko, Finsko, Belgie, Německo, Francie a Švédsko v tomto pořadí. Pokud jste bedlivě poslouchali tomuto seznamu, tak vidíte, že jsou všechny na severu a na západě. A jsou to všechno starší členské státy. Z čehož jasně vysvítá, že je tady určité rozdělení sever, jih a východ, západ. Čili na severu a na západě máme konzistentně nejlepší pod, spotřebitelské podmínky nejhorší na jihu a východě. Eh, teď pokud jde o nekalé obchodní praktiky. Ptali jsme se také v tom průzkumu, jak to vypadá s rozšířením takových postupů, jak se to, jestli se tedy to zdá spotřebitelům a obchodníkům, jestli se jim mají za to, že trh funguje tak, jak má, nebo jestli ty špatné eh, postupy se vytrácejí spíše z trhu. Pro spotřebitele je důležité, aby měli pocit, že jsou chráněni proti takovým nekalým postupům, ale je to důležité i pro samotné podniky. Aby spotřebitelé, kteří se jen tak, aby tedy ti, kdo se jen tak vezou, eh, nebo ti, kdo klamou spotřebitele, aby eh, byli z trhu odstraněni. Proto je znepokojivé, že v roce 2011 došlo k nárůstu těchto vnímaných eh, nesprávných či negativních postupů, kdy, by bylo, kdy jsme se jich ptali, jestli se setkali lidé se zavádějícími reklamami nebo dokonce falešnými anebo nežádoucími reklamami, nevyžádanými tedy. A eh, obchodníci se zase byli dotázáni, jestli vědí o konkurenci, která používá e, tento druh reklamy. A ten výsledek odpovídá, se doplňuje z obou stran, že obě strany mají pocit, že došlo e, k nárůstu těchto nekalých postupů. Toto je pro nás samozřejmě důvod ke znepokojení a jenom to podtrhuje to nutnost trvat na vymáhání z hlediska jak veřejných orgánů, tak z hlediska určitých mechanismů náprav. A pak poněkud eh, paradoxně se díváme také na důvěru spotřebitelů, to znamená, i když se lidé setkali eh, s větším množstvím těchto postupů, tak jejich důvěra roste celkově. Celková důvěra v eh, opatření na ochranu spotřebitele v různé orgány, veřejné orgány, obchodníky samotné a spotřebitelské organizace roste od roku 2008 a takže důvěra ve spotřebitelské organizace a veřejné orgány vzrostla poměrně výrazně o 8 procentních bodů. Dokonce i důvěra v prodejce vzrostla, a to o 6%. Takže se zdá, že je větší důvěra v trh a opatření na ochranu spotřebitelů. Funguje to nebo ne? Ne, zdá se, že se to neobjeví.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 Takže hovořila jsem o tom, že se zvyšuje důvěra spotřebitelů. Ale jsou tam veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Takže kdybyste viděli ten diapozitiv, tak byste viděli, že ta křivka jde dolů. 80% spotřebitelů v Dánsku a v Rakousku mají obecný pocit, že věří veřejným orgánům, orgánům chránícím spotřebitele, a maloobchodníkům. Na druhé straně tohoto extrému máme země na jihu a východě Evropy, jako Řecko, Bulharsko, Litvu a Slovensko, kde úroveň důvěry klesla na 30 Čili jeden ze tří spotřebitelů pouze má pocit, že mohou věřit tomu, že jejich práva a zájmy budou dostatečně chráněny. Když se podíváte na tu hodnotící zprávu o spotřebitelských podmínkách, kterou máte jako dokument k dispozici na internetu, tak tam máte informace o všech členských státech, takže se můžete podívat i na to, jak si váš členský stát stojí v jednotlivých opatřeních. Teď ochran, teď eh, bezpečnost produktů. To byla jedna oblast, kde jsme zaznamenali negativní vývoj. A zase jsme zjistili, že vnímání spotřebitelů a vnímání maloobchodníků se tady střetávají. Tedy obojí mají pocit, že došlo ke snížení úrovně eh, bezpečnosti produktů přítomných na jednotném trhu. Spotřebitelé se na to dívají možná trochu méně optimističtěji než maloobchodníci. Spotřebitelé mají ještě větší starosti eh, z tohoto trendu. Polovina spotřebitelů v Rumunsku a v Řecku mají pocit, že velký, pocit, že velký počet výrobků eh, je nebezpečný, takže nevěří vůbec v bezpečnost výrobku na svém trhu. Zatímco ve Finsku, Nizozemsku a Spojeném království je to pouze 10 A zase to je potřeba řešit. Řešit jednak tím, jak se budeme zabývat eh, dohledem nad trhem, ale také jak si budeme vyměňovat zkušenosti mezi členskými státy. Jinými slovy, co dělají správně finské a nizozemské orgány a co zase dělají špatně rumunské či řecké orgány. A pochopil, pochopitelně je to také otázka zdrojů, které věnujeme do bezpečnosti výrobku a ochrany spotřebitelů obecně. A když se podíváte na celý dokument, tak tam najdete podrobné údaje i o tom, kolik prostředků každý členský stát do každé této oblasti věnuje. Máme to navíc i upraveno podle velikosti trhu, takže to srovnání mezi členskými státy je opravdu dokonalé. Jinak se totiž dost těžko porovnávají tady tyto údaje mezi členskými státy. A navíc i vzhledem k tomu, že to často mají na odpovědnosti, na starosti regionální a místní orgány, takže se potom těžko sbírají údaje. Možná si vzpomenete, že před rokem či dvěma jsme vám předložili eh, určitý přehled o spotřebitelích, z, nich, z něhož se ukázalo, že eh, spotřebitelé nejsou úplně schopni získávat informace eh, třeba z označování výrobku, z popisek a z nálepek. A spotřebitelé a to je možná větší problém, mají pocit, že znají svá práva, ale potom, když se jich zeptáte na nějaké podrobnosti, třeba týkající se vracení zboží, anebo jestli mají nárok na opravu anebo náhradu eh, výrobku, který se pokazí, tak jsme zjistili, že pouze 13 respondentů bylo schopno odpovědět na všechny tři otázky, které jsme jim položili správně. Takže i když lidé mají pocit, že znají svá, svá práva, eh, tak eh, praxi se potom často ukáže, eh, že to tak úplně není a dokonce 12% spotřebitelů nebylo schopno správně odpovědět ani na jednu z těch tří otázek, které jsme jim položili o jejich právech. Maloobchodníci. Ti také říkají, že mají pocit, 98% z nich, že dodržují práva spotřebitelů. Když jsme se jich zeptali, jestli vy jako maloobchodník dodržujete pravidla ochrany spotřebitelů, tak 98% z nich, a to vás asi nepřekvapí, řekli, že ano. Ale zase, když jim položíte podrobnější otázky, týkající se jejich právních závazků, tak najednou začínají odpovídat špatně. Třeba jenom třetina obchodníků, kteří prodávali na dálku, nevěděli, jak, eh, věděli, jak eh, dlouhá je doba na rozmyšlení. A pouze jeden z pěti běžných obchodníků znali záruční lhutu, během které mají spotřebitelé právo vrátit výrobky, pakliže nefungují. Takže zase je potřeba si dát pozor a nepředpokládat, že podniky a maloobchodníci znají pravidla, která na trhu platí. Takže pokud dostáváte kopii těch slajdů, tak jsem u jedenáctky, což je nahoře na straně 6. So the next slide, slide 12. Takže slide 12, problémy a stížnosti. Všichni chceme, aby spotřebitelé byli samostatnější v tom smyslu, že znají svá práva, a jak jsem ukázala, nevždy je to pravda, ale také, aby se nebáli stěžovat si, pokud mají pocit, že tato práva nebyla dodržena. A žádat nápravu. Vnímáme pozitivně, že schopnost spotřebitelů stěžovat si a ochota stěžovat si se zvyšuje rok od roku. Když se podíváte na graf na straně 12, tak to tam uvidíte. A kromě toho, spotřebitelé jsou stále více spokojenější s tím, jak obchodníci vyřizují jejich stížnosti. To tedy ukazuje, že evropští obchodníci jsou schopni na toto reagovat, že jim jde o to, aby měli věrné zákazníky a proto se snaží co nejlépe řešit jejich stížnosti. Nicméně je tam jedna věc negativní. Pokud se stane, že zákazník nepři- nevyřeší problém v té první instanci, tedy pokud to nevyřeší se samotným obchodníkem, tak v polovině případů to vzdá. Tím celý proces končí. A následně tedy řada problémů spotřebitelů se neřeší A stále řada spotřebitelů nakupuje u obchodníků, kteří dostatečně eh, nedodržují jejich práva. Další prvek hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách se zabývá integrace mal obchodního trhu v Evropě. Víme, že váš výbor se tímto už několik let zabývá. A tady musím říci, že eh, zprávy jsou zase smíšené. Vnitřní trh v oblasti malou obchodu zatím není zdaleka úplně integrovaný. Asi vás nepřekvapuje, že spotřebitelé stále preferují nákupy ve vlastním státě, i když musím říci, že se navyšuje eh, pomaličku, ale jistě Eh, objem nákupů přeshraničních. V roce 2011 zhruba jedna třetina Evropanů si nakoupili nějaké služby anebo zboží v jiném evropském státu, nebo z jiného evropského státu. A za posledních pět let to je eh, nárůst o 5 procentních bodů, takže vidíme, že ten nárůst je opravdu velmi, velmi pomalý. Druhá strana mince je, že většina maloobchodníků eh, nejraději prodávají také pouze spotřebitelům ze svých států. A procento obchodníků, kteří prodávají přeshraničně, se e, zvyšuje velmi pomalu. Pouze každý čtvrtý maloobchodník prodává na dálku, pochopitelně na dálku, e, obchodníkům, kteří, e, tedy spotřebitelům, kteří sídlí v jiném členském státě. A zase tady máme velký rozdíl mezi členskými státy, jak byste očekávali. Členské státy, které e, jsou v zeměpisném středu Evropské unie, zaznamenávají nejvíce e, přeshraničních obchodů, třeba nebo obchodních transakcí, třeba Lucembursko, zatímco ty, které jsou spíše na okraji, tam kupují lidé méně z jiných zemí. Jaké překážky tady existují? Spotřebitelé se prostě bojí, že jim to zboží nedojde, co se stane, když bude nějaká závada, nebo když něco nebude fungovat, jestli jsou bezpečné platební systémy. A maloobchodníci, a jsem u třináctky, nevím jestli tam vidíte ta čísla těch diapozitivů, jsem na diapozitivu 13. No. Tady, tak. Zatímco maloobchodníci se obávají problémů jazykových a problémů s právní úpravou spotřební, spotřebitelských práv v jiných členských státech. Elektronický obchod e, to bylo často považováno za všelek integrace spotřebitelského trhu. E, říkalo se, že malé podniky se tímto zapojí do vnitřního trhu a že se tím také sníží transakční náklady e, pro spotřebitele, kteří si chtějí kupovat zboží z jiného členského státu. Elektronické obchodování představuje velmi důležitý eh, maloobchodní kanál. Něco přes 40 evropských spotřebitelů si v roce 2011 něco koupilo přes internet. Takže vidíme, že to roste poměrně výrazně a rychle. Zase vidíte, že existují zásadní rozdíly. Na jednu stranu máme Spojené království, Švédsko, Dánsko, Nizozemsko, Lucembursko, kde se obchoduje na internetu opravdu hodně. V podstatě 70% všech spotřebitelů nakupuje online. A na druhou stranu eh, máme 6% v Rumunsku. Asi předpokládáte a správně předpokládáte, že indikátory typu širokopásmového internetu jsou velmi přímo propojeny na, s ochotou spotřebitelů nakupovat online. Takže tady vzniká určitá mezera v oblasti elektronického obchodování. Elektronické obchodování obecně roste a předpokládám, že se trefíme do toho cíle, že 50 občanů bude do roku 2015 nakupovat online. Nicméně existuje zásadní rozdíl mezi elektronickým obchodováním v rámci členského státu a přes hranice. Ty vyšší křivky představují celkový vývoj elektronického obchodování, to je to modré, domácí je červeně a přeshraniční je žlutě. Takže ta žlutá křivka je nákup od obchodníka v jiném členském státě a to modré je nákup od eh, někoho mimo, to zelené, pardon, je nákup od někoho mimo Evropskou unii. Takže vidíte, že ta propast mezi těmi horními dvěma a dolními dvěma křivkami je celkem zásadní. A tady se nedá předpokládat, že cíl z digitální agendy, že by 20% spotřebitelů nakupovalo online přeshraničně, eh, mohl být dosažen do roku 2015. Ze všech dat vyplývá, že je to škoda, protože eh, je tady veliký potenciál většího sortimentu a nižších cen. A pokud by se dosáhlo toho 15% cíle a pokud bychom byli schopni eh, odstranit všechny bariéry, tak by to pro všechny spotřebitele představovalo a úsporu 200 miliard euro, což je obrovská částka. Také jsme se ptali na to, jak lidé používají internet. Nenutně jenom k nákupům, ale také třeba k vyhledávání informací o tom, co si koupí. A je jasné, že i ti lidé, kteří nakupují v obyčejných obchodech, často na internetu si dělají poměrně rozsáhlé rešerše, zvláště než si koupí nějaké dražší zboží. Dívají se na názory ostatních spotřebitelů, na hodnocení ostatními spotřebiteli a podobně. Další dia. Když se podíváte na průběh v jednotlivých členských státech, tak uvidíte, že a nakupování přes hranice je běžnější v menších zemích, v zemích, kde je menší interní trh. Tam, je, tam se více předpokládá, že lidé budou nakupovat online v zahraničí. Země, které mají velké domácí vyzrálé trhy elektronické povahy, většinou nakupují doma. Takže třeba Spojené království, tam se hodně nakupuje online, ale velmi málo lidí ze Spojeného království nakupuje online z internetových stránek z jiného členského státu. A to pravděpodobně z toho důvodu, že prostě dokážou to zboží eh, najít eh, na britských stránkách. Když se to srovná třeba s Maltou nebo s Lucemburskem, tak tam lidé často mají pocit, že prostě musí nakupovat z jiného členského státu chtějí-li mít na výběr ze stejně širokého sortimentu a chtějí-li mít stejně dobré ceny. Lucembursko to je uprostřed, tam vidíte, že máte daleko větší počet lidí nakupujících v zahraničí online, než nakupujících z Lucemburska online. Ptali jsme se lidí, v čem je problém, proč nekupují online a nekupují přes hranice. A oni zmiňovali jednotlivé problémy a obavy. A potom jsme se také ptali lidí, kteří nakupovali přes hranice, jak to všechno dopadlo. A ukazuje se, že zásadní rozdíl není, ale že lepší výsledky dosáhly u zboží nakupovaného online ze zahraničí než z vlastního státu. Jinými slovy, že máte mírně menší šanci setkat se s problémy, když si nakupujete zboží z internetové stránky z jiného státu než z vlastního státu. To vám možná připadne divné, ale my máme pocit, že jedním z důvodů je, že když si kupujete něco na internetu z jiného členského státu, tak většinou je ta internetová stránka nebo ten internetový obchod, který nakupujete větší a osvědčený. A z toho důvodu možná je tam ten výsledek trochu lepší. Takže, co si myslíme, že je potřeba udělat? Chceme-li zlepšit eh, integraci maloobchodního trhu? Sdělení o elektronickém obchodování, eh, které jsme vydali v lednu, obsahuje několik opatření. Kromě toho máme směrnici o právech spotřebitelů, ta se teď provádí v členských státech. A potom vím také, že, že, že probíráte návrhy o ADR a ODR. Kromě toho také projednáváte návrh evropského, společné evropského obchodního práva kromě toho také se pracuje na aktu jednotném trhu verze 2. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, eh, omlouvám se za technické problémy a děkuji vám za pozornost. Eh, s kolegy a budeme k dispozici pro vaše otázky. Uh, thank you very much indeed. Velice vám děkuji, Jackie. Já se domnívám, že se to podařilo velice dobře. Bylo to opravdu velice dobré a máme také k dispozici ty diapozitivy v kopiích a také celou tu zprávu a já jsem to vlastně eh, sledoval na svém iPadu, takže jsme se dívali na údaje, takže domnívám se, že určitě máte nějaké připomínky. Paní Pejtikanen je jako první na mém seznamu, potom také pan Šváb. Chtěl by se k tomu ještě někdo vyjádřit? Dobře, takže začneme těmito dvěma příspěvky. Uh, uh, Děkuji. Děkuji za tuto velice podrobnou a dobrou prezentaci. Myslím, že je to velice dobrý materiál k zamyšlení a že je to výsledek dobré aktivity, protože my také působíme v této oblasti. V podstatě bych chtěla vznést tři otázky, které se týkají vývoje v budoucnosti. Není třeba to komentovat hned, ale já bych chtěla říci, že jsem poměrně skeptická eh, v tom ohledu, že harmonizace na základě evropského práva v oblasti prodeje eh, vede ke zlepšení, že je, se zlepšila ochrana spotřebitele a že jsou tu jasnější podmínky. To bychom měli mít na paměti, ale některé připomínky, které se týkají budoucích iniciativ a eh, role eh, spotřebitelských center. Tady jde o tři otázky. Spotřebitelská centra působí různým způsobem v různých členských státech. A sice to nevysvětluje všechny rozdíly, ale přece jenom některé rozdíly ve výsledcích. Eh, několik eh, myšlenek, jak bychom mohli eh, posílit tato spotřebitelská centra také z hlediska legislativy. A potom eh, druhá otázka by bylo řešení těch eh, stížností. Já jsem možná trochu předpojatá, já pocházím eh, z Finska a my máme opravdu velkou snahu sledovat tyto záležitosti. Já se domnívám, že spotřebitelská centra by měla hrát větší Eh, roli při organizování ODR a ADR v budoucnosti. A v neposlední řadě, protože se také eh, zabývám stanoviskem, které se týká práv cestujících a v současnosti pracujeme na eh, zprávě a více než jedna třetina se týká těch práv cestujících. Takže eh, eh, bychom si chtěli položit otázku, jak je možné posílit tuto roli spotřebitelských center, možná ADR centra, kde bychom získávali ty hlavní informace. Tedy chtěla bych se zeptat na ta spotřebitelská centra. Děkuji a Andreas Schwab. Děkuji, pane předsedo. Eh, omlouvám se, že jsem dnes přišel trochu později na prezentaci. Eh, my jsme se zabývali i ještě hlasováním o směrnici o hypotečních eh, úvěrech v hospodářském výboru. Já bych se zaměřila na pozitivní aspekty tohoto srovnání, protože je známo, že tu jsou určité eh, kritické připomínky, jak je eh, koncipován tento spotřebitelský barometr, ale myslím, že čtyři otázky nám jasně ukazují, co můžeme dělat s výsledky tohoto dotazování dotazování. Za prvé toto dotazování ukazuje, že e, roste objem obchodování přes internet, to jste potvrdila, ale většina se odehrává v rámci jednoho státu, i když je tu jasný potenciál eh, realizovat nákupy přeshraniční. Já se proto domnívám, a také to bylo zobrazeno na diapozitivu číslo 17, musíme se věnovat otázce, co lze zlepšit při dodání produktů. Mnozí se obávají, že ta dodávka bude příliš eh, dlouho trvat a že zboží přijde poškozené, nebo vůbec ne. Paní kolegyně Gepardová odešla, ale my jsme eh, vedli otázku na toto téma. Delivery, dodání zboží je opravdu rozhodujícím faktorem a my tu máme také zelenou knihu o dodávání balíků a myslím, že potřebujeme legislativu, protože bez toho nevyřešíme eh, situaci přeshraničního obchodu. Jsou to sice eh, různé systémy, ale pokud chceme zvládnout eh, situaci na trhu, tak to bez toho nepůjde. A mimochodem i pan Arias ve své zprávě eh, z vlastního podnětu má konkrétní návrhy k eh, elektronickému obchodování. Je tu také velice nízká míra povědomí o právech k spotřebitelů. Je třeba, aby ve všech členských státech byla jednotná pravidla. Myslím, že o tom nemusíme víc hovořit. My jsme nalezli kompromisní řešení v smyslu target harmonization. Zůstane to pohyblivý cíl, ale myslím, že se tím musím ještě zabývat. Já vím, že směrnice o právech spotřebitelů v tom smyslu, pokud povede eh, k plné harmonizaci, nebude eh, naprosto realizována. A kariéra úředníka komise závisí i na tom, pokud předloží plně harmonizovatelnou směrnici, ale jde o to, aby se směrnice od prvého okamžiku přeskoumávala, aby se realizovala v členských státech. Já si myslím, že to není v pořádku a mimo jiné se to týká i té směrnici o nekalých eh, obchodních postupech. A eh, tady v tomto barometru je uvedeno, že sedm let po eh, platnosti této směrnice bychom měli přemýšlet o o tom, že e, spotřebitelé musí stále ještě trpět nekalé e, obchodní e, praktiky, které jsou vlastně zakázány na evropském trhu. Já se domnívám, že Evropská komise věnuje příliš málo pozornosti realizaci a zaměřuje se na nové směrnice. Jistě ty jsou nutné, ale já bych vám chtěl klást opravdu na srdce. Podívejte se, když usilujete o plnou harmonizaci, jak to vypadá s prováděním směrnice. Je třeba, a aby se to také jednotně uplatňovalo. Nechci hovořit o detailech, eh, to na tomto místě určitě ne, ale vzhledem k tomu zjištění, že spotřebitelé stále ještě plně neznají svá práva, z toho eh, vyplývá, že eh, harmonizace může být pozitivní. A ještě něco, já se domnívám, že tento scoreboard má jednu eh, rozhodující výhodu na rozdíl od eh, jiných způsobů posuzování vnitřního trhu DG Sanko začalo vydávat specifická doporučení pro jednotlivé země, specifický postoj podle jednotlivých zemí, aby při objednávání bylo možné posuzovat individuálně, abychom eh, ne, je jenom takový přehled, co na jednotném trhu nefunguje. Myslím, že ta práce na tom eh, srovnávání není snadná, ale pro nás je důležité, že to můžeme nakonec posoudit podle jednotlivých zemí a chtěl bych vás povzbudit, abyste v tom pokračovali, pokud půjde o to, abyste do toho zahrnuli i míru provádění, i tu realizaci, tak by nám to velice pomohlo. Děkuji vám. Eh, ano. Paní Rojtová, prosím. Eh, děkuji. Eh, já nechci opakovat to, co tady bylo řečeno, jenom podtrhnout eh, své předřečníky a možná doplnit. Důvěra v bezpečnost zboží a v práva, která jsou jim zaručena vlastně zákonem našim spotřebitelům, jsou do určité míry spojité nádoby se důvěrou vůbec ve fungování demokracie, nejenom ve fungování Evropské unie a e, já bych tady chtěla upozornit ještě na jedno úskalí, které existuje v některých státech, e, mezi něž patří teda bohužel i moje e, země a týká se to velmi podceňované role ochrany spotřebitele. V některých zemích je na to, řekněme v uvozovkách, téměř celé ministerstvo, v jiných je to jeden referent někde na úřadě pod ministrem průmysl, pro průmysl a e, druhý vážný problém vidím také v roztříštěnosti a nespolupráce kontrolních orgánů. E, v některých zemích, bohužel včetně mé země, existuje mnoho kontrolních orgánů, které nepříjemné věci svádějí na ty druhé, že jejich kompetenci je kontrolovat to či ono, ať už je to Eh, obchodní inspekce nebo veterinární služba, hygienici, eh, různé eh, úřady pro dozor, ať už jde o telekomunikaci nebo jiné instituce a, nebo o jiné oblasti a v podstatě je to natolik roztříštěné že de facto ta kontrola pokud se neudělá nějaká velká mediální kampaň tak je zanedbávaná. takže já bych se tady chtěla obrátit také na evropskou komisi a požádat ji aby nad rámec interpelací a otázek které v tomto směru také eh, posíláme již celou řadu let prověřila eh, jakým způsobem skutečně jak vážně berou některé členské státy zejména ty kde ten scoreboard je na té druhé eh, horší polovině spektra, tak jakým způsobem přistupují k té ochraně spotřebitele, eh, co, eh, jakým, mm, jak, jak, a hlavně teda jakým způsobem eh, cílí k nějaké koordinovanější spolupráci těch jednotlivých kontrolních orgánů, případně k nějaké jejich harmonizaci na úrovni jednoho členského státu. Děkuju. Anybody else? Ještě někdo by chtěl připojit nějakou připomínku? Jestli dovolíte, tak já bych si také dovolil pár poznámek. Je tu obrovské množství údajů a Jackie z nich vypíchla některé klíčové body. Jsou tu zajímavá data ohledně vymáhání rozpočtu. Možná, že Příště by to bylo zajímavé, kdybychom to opravdu měli k dispozici, protože je to zajímavé i pro naší vlastní práci ohledně nekalých eh, obchodních postupech, kde budeme mít v brzké době upravený návrh, čili opravdu je tu bohat, vel, velká rozmanitost materiálu. A já chci teď navázat na to, co řekla paní Petikanen, to znamená nástroje, na kterých teď pracujeme. Mě zaujalo, zaujaly ty otázky kupování online, kdy to všechno souviselo s takovými věcmi jako pozdní dodání nebo nedodání nebo dodání jiného produktu, než, byl, ne, než jaký byl objednán. To jsou všechno ty hlavní, ta hlavní úskalí, ale to, to nemá nic společného s tím, že máme 28 režimů nebo že by lidé nevěděli, jaké mají práva. To je prostě celkové fungování systému. A já myslím, že ta zpráva DG Markt to velmi dobře dala dohromady. Já si myslím, že tady trochu zacházíme do slepé uličky, pokud jde o eh, tom eh, zákonu upravujícím obchodní eh, prodejní podmínky. Myslím si, že teď máme velmi aktuální údaje, které bychom měli zapracovat do e, nově vznikajícího systému. Požádali jsme naši jednotku pro hodnocení dopadu, aby se tím zabývala, ale bylo by dobré, kdybychom měli ten zdrojový materiál. A pak e, druhá věc, kterou si říct, ta s tím také souvisí, ten e, váš spotřebitelský index, a to, do jaké míry jsou spotřebitelé a obchodníci znalí svých práv, tak v souvislosti s tím mě napadlo, že existuje poměrně nízká korelace mezi celkovou důvěrou v systém a znalostí práv. Třeba Lucembursko a Spojené království jsou někde na předních příčkách toho seznamu, Dánsko je pak třetí a přitom Dánsko vede, pokud jde o znalost, a Spojené království nikoliv, pokud jde o znalosti práv. Takže já myslím, že tady jde o to, jak eh, pečujeme o spotřebitele na této úrovni. A skutečnost je taková, že spotřebitelům záleží prostě na tom, aby to dostali včas a aby dostali to, co, potř- to, co chtějí, což je daleko důležitější a také jejich důvěra v bezpečnost těch produktů. To by bylo také zajímavé se podívat, jak je to vnímáno a jaká je mezi tím korelace. Mezi tím, mezi tou bezpečností a mezi celkovou důvěrou eh, v systém a mezi znalostí práv. My pořád myslíme o, hovoříme o právech, Eh, spotřebitelů. Teď máme nový návrh společného úpravy, úpravy eh, právní úpravy podmínek prodeje, ale spíš než abychom měli 28. režim, by bylo dobré, aby ten systém prostě fungoval a dodával zboží eh, to, které má lidem, kteří se objednají. Děkuji. Já se pokusím odpovědět na co největší počet těchto dotazů. Paní Pětekénen hovořila o evropských spotřebitelských centrech. Tím máte na mysli evropská spotřebitelská centra, ne, ty, ne obecně spotřebitelské agentury, se domnívám. V rámci programu pro spotřebitele, financovací program na další období víceletého rámce 2014 a dál, v rámci toho jsme změnili pravidla na podporu těchto ECC, tak aby měli více financování. Zatím je to 50 na 50 spolufinancování nás a členských států a my to zvyšíme na 70 z komise. Doufáme, že členské státy nesníží ovšem částky, které platí, aby celkový rozpočet na ECC stoupl. Souhlasím s tím, že nejlepší ECC plní velmi užitečnou funkci při budování důvěry přeshraničních obchodů. Nejsou to jenom žádosti o informace a pomoc potřebitelů při řešení stížností, ale nejlepší například v Belgii jsou velmi aktivní i v tom, že informují spotřebitele o možnostech, které se jim nabízejí na vnitřním trhu a přáli bychom si vidět víc takových příkladů. Pracujeme na tom, abychom šířili osvědčené postupy celou sítí. Z hlediska role v ODR a ADR jsme otevření, probíhají diskuze ve vztahu ke zprávě paní Tuns ohledně té platformy ODR, eh, ten, eh, řešení eh, sporů. A my jsme více než ochotni zvážit posílenou roli. Víme, že momentálně z těch případů, které ECC e nejsou schopni řešit vlastními silami, tím, že pomohou spotřebiteli řešit stížnost s obchodníkem, takže najdou příslušnou jednotku pro alternativní řešení sporů pouze v 10% případů. Jenom jeden z deseti takových případů pak je spárovan s příslušným alternativním řešením stížnosti. Doufáme, že tato situace se zlepší, ale měli bychom budovat, vycházet ze stávajících zkušeností ECC. Pokud jde o práva cestujících leteckého provozu, tak ano, rok za rokem je doprava tou oblastí, kde je největší množství stížností na ECC a v rámci dopravy je to nejvíce v leteckém sektoru. A nejedná se o všechna e, práva cestujících, ale také ztracená zavazadla, což spadá mimo tento rámec a my úzce spolupracujeme s našimi kolegy v DG Move, aby informace byly šířeny sítí ECC. Když existuje nějaká nová judikatura, tak chceme, aby se o tom informovalo a také, aby to, eh, se to dostalo co nejblíže těm národním orgánům regulačním. A pro vaši informace 4. července což je poměr, víceméně náhodně vybrané datum, budeme mít uh, rok, budeme mít tedy den práv cestujících na jednom nebo několika velkých letištích, eh, kde eh, budou ECC spolupracovat s letištními orgány, tak aby byla ta práva Eh, publikována některá, viděli jste ty plagáty třeba na Zaventem, kde se hovoří o právech cestujících, ale tady právě na začátku eh, prázdninové sezóny bychom měli další iniciativu. K tomu, co říkal pan Schwab, já s vámi souhlasím, pokud hovoříme o eh, těch prodejcích, maloprodejcích, tak proč někteří neprodávají své produkty přes hranice, protože nejsou schopni ujistit, nejsou schopni zajistit eh, svým zákazníkům příslušnou úroveň eh, služeb, dodávání, pokud třeba eh, poštovní služby v té druhé zemi nejsou dostatečné kvality, tak oni pak váhají v tom, aby do toho trhu vstupovali. Takže souhlasím s tím, že tady je potřeba situaci zlepšit. Pokud jde o povědomí o právech, ano, je to znepokojivé, ale dostanu se k tomu, co říkal pan předseda na konci. V příštím roce budeme pracovat s našimi kolegy v rámci DG Spravedlnost, kde budeme vést dalšího světové kampaně. Informace ze scoreboardu jsou důležité, protože mohli bychom postupovat na základě variabilní geometrie některých zemích, kde už je to povědomí vysoké, bychom nemuseli vynakládat tolik úsilí, jako v těch, kde ještě zbývá odvést více práce. A pokud jde o cílenou plnou harmonizaci, my chceme fungovat v rámci sítě pro ochranu spotřebitele, která zahrnuje i všechny veřejné eh, orgány, tak, abychom právě dosáhli Eh, lepší společné interpretace, ať už jde o legislativu o nekalých postupech nebo smluvních podmínkách a v brzké době také, pokud jde o směrnici o práva spotřebitelů. Nyní se snaží dohodnout na jednotlivých eh, případech u judikatury, jakým, jak by postupovali, nebo se na některých seminářích hovoří o nekalých postupech, aby bylo možné vyměňovat si zkušenosti s detekcí, vyšetřováním a stíháním takovýchto prodejců na trhu. Ale je to rozhodně něco, na čem musíme dál pracovat. Paní Rojtová a její připomínka, pokud jde o důvěru v fungování eh, nejenom trhu, ale v podstatě i ve fungování Eh, demokracie v jednotlivých zemích. S tímto eh, také nemůžeme než souhlasit. Pokud jde o fragmentaci, fragmentaci mezi jednotlivými orgány v rámci státu, to je pravda. Některé státy to překonaly lépe než jiné, třeba Nizozemsko chce vytvořit takzvaného superregulátora eh, pro telekomunikaci, energii, vodu, nevím, jak ještě další oblasti. Takže všechny tyto funkce budou sjednoceny do jedné um, ins, dozorčí instituce. A jedna věc, o kterou se snažíme v rámci uh, té uh, naší sítě v European Policy Network se snažíme sdílet zkušenosti, jestli to pak funguje, jestli to má skutečně eh, pozitivní přínos dát je dohromady ty regulátory, nebo jestli existují jiné způsoby, jak zajistit jejich lepší koordinaci. Spolupracujeme také s BEUKem, Evropskou organizací, združením, tak je to zejména eh, ve středních a jiho eh, východních eh, členských státech. Samozřejmě, že spotřebitelské hnutí se nerozvine hned přes noc. Proto právě ten severo západní kout Evropy je na tom takto, že to tam eh, takto pokročile, že to tam pokračuje, vyvíjejí se to tam už dlouhou dobu, vlastně 70 let. V některých zemích je to poměrně mladší eh, hnutí. A my musíme postupně přesvědčit veřejné orgány a osoby zodpovědné za rozhodování, že eh, ta to volba není ničím špatným a že to, když chceme, aby spotřebitelé byli informovaní, že to naopak pomůže eh, podnikání, že to zlepší eh, hospodářskou soutěž, konkurenci, zajistí to, že eh, podniky jsou lépe schopni reagovat na potřeby trhu. A ještě k tomu, co řekl pan předseda. Rozpočtové údaje máme, ale musíme k ním přistupovat obezřetně, protože členské státy měly poněkud problémy s jejich eh, kompilací. Není úplně jasné, jestli jsou srovnatelné, ale je to nejlepší, co zatím máme. Korelace mezi znalostí práv a celkovou důvěrou. Jistě, že můžeme se pokusit eh, vytvořit více korelací, ale je zajímavé, že ty trhy, kde spotřebitelé se cítí nejlépe, nejbezpečněji, nejchráněněji, nejsou nutně ty, v nichž mají nejpodrobnější informace o svých, tra- o svých právech. Čili možná, že ta důvěra je relevantnější. Možná bychom jí měli dát větší váhu než pouze ty znalosti. Protože pokud máte pocit, že s vámi bude obchodník zacházet férově, tak nemusíte možná znát ty podmínky do podrobna. Pokud máte pocit, že je dostatečná konkurence na trhu, aby se chovali eh, obchodníci tak, jak mají, pak budete méně znepokojeni. S tím souhlasím, beru to na vědomí a mohli bychom se nad tím ještě zamyslet do, více dohloubky. Děkuji vám. Good. Well, thank you once again. Ano, ještě jednou vám děkuji za všechny tyto informace. A já jsem přemýšlel ještě o jiném aspektu, o kterém jsme nehovořili, ale který je rovněž zajímavý. A to je potřebitelský program, který se týká organizací spotřebitelů. Já jsem se díval na čísla ve vaší zprávě. To znamená, že je tu pravděpodobně tedy velká korelace mezi eh, podmínkami a mezi důvěrou, ale myslím, že je zajímavé sledovat ještě některé eh, korelace. Vy jste úplně neodpověděla eh, na mou otázku, ale zdá se mi, že ty otázky, které se objevovaly v tomto posuzování dopadu, ukazují různý obrázek a nechceme, eh, aby vaši kolegové v Spravedlnost byli pod tlakem.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 otázka, kdo by se měl v budoucnu zabývat otázkami práv cestujících obecně. Já se domnívám, že právě proto, že práva cestujících jsou součástí práv spotřebitelů, že by se jim měla věnovat zvláštní pozornost, až budeme mít v budoucnu jednu směrnici pro eh, práva spotřebitelů, že se tím budeme tedy zabývat v našem výboru. O tom také diskutovali stínoví zpravodajové, eh, také v souvislosti s těmi kompetencemi. Myšlenka, která se zatím skrývá, že je to jsou také práva spotřebitelů, vede k tomu, že jsou velké rozdíly mezi různými členskými státy a různými druhy dopravy, zejména když je to přeshraniční doprava. Proto je důležité, abychom měli jednu jednotnou úpravu, regulaci, která se bude týkat práv cestujících, abychom překlenuli tuto roztříštěnost. Aby se to týkalo všech druhů dopravy, všech členských států i přeshraniční dopravy, aby to bylo těch deset základních práv cestujících, o něž hovoří komise. ve všech členských státech a druzích dopravy. Dále je tu také celá řada otázek, které již byly uvedeny, které tedy přicházejí z těch evropských center pro řešení stížností. Všichni spotřebitelé by měli mít k dispozici informace, než je zakoupí dopravní služby. Tyto informace by měly být k dispozici ve všech eh, fázích dopravy. A ještě tedy tři otázky, které musíme věnovat větší pozornost v budoucnosti, je eh, skutečnost multimodality. Víme, že je nejvíce problémů, eh, když se to týká více druhů dopravy když se to týká více členských států, cestujete vlakem, autobusem a projíždíte eh, několika členskými státy. V případě takového dopravního řetězce jde o otázku, kdo eh, zaručuje eh, naplnění práv cestujících a jaká je tu záruka, že budou tedy uplatňována práva cestujících na celé trase. Evropská centra by se mohla zabývat touto otázkou. Měli bychom rozvíjet další prvky, další nástroje pro optimalizaci multimodality v Evropské unii, protože veškerou odpovědnost mají dopravci a závisí to na jich, jejich dobro, dobrovolné spolupráci. Čím větší chceme mít společný trh, čím více se rozšiřuje pohyb osob, tím větší pozornost tomu musíme věnovat. mohla by existovat jednotná webová stránka, která by obsahovala dopravní informace. Dále otázka stížností, ať už to je jakýkoliv eh, dopravce, měl by mít eh, nějakou přepážku, kde eh, je poskytována pomoc cestujícím, ale dále opět u hlediska multimodality, kdo je vlastně tím eh, hlavním pracovištěm, který cestujícímu pomůže. Dále se to týká otázky pomoci cestujícím s omezenou pohyblivostí, eh, se zdravotním postižením, eh, starším osobám jejich právo na pomoc. K tomu musíme zaujmout celostní přístup a je to zase o to složitější, když jde o multimodalitu, eh, když eh, se to týká starších eh, osob nebo osob s zdravotním postižením, které potřebují pomoc. Měli bychom mít opravdu nějaké celoevropské nástroje o pomoci těmto osobám od eh, samého začátku cestu, cesty až do ukončení jejich cesty. Dále je tu celá řada dalších eh, otázek, kterými se budeme možná zabývat v budoucnosti, pokud budou předloženy pozměňovací návrhy, například transparentnost cest, pardon, transparentnost cen a řešení stížností sporů v různých podobách. Děkuji vám. Uh, Děkuji mnohokrát. Vím, že pan Manders nemá moc času. Můžu mu dát teď slovo jako prvnímu? Dělá vám to problémy? Paní Head? Ne. Dobrá. Paní Head souhlasí? Tak prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám rozpravu za pět minut, rozhovor v rozhlase. Takže paní Parvanová má nějaké připomínky, které mě požádala, abych přečetl. Ráda by poděkovala za zprávu, její návrh. A je velice ráda, že její myšlenky se do stanoviska dostaly. Byla zpravodajkou k problematice práv cestující v letecké dopravě. Paní Parvanová by především chtěla zdůraznit, že je potřeba zajistit transparentnost cen. Především u skrytých nákladů, například e, transakční poplatky za, kreditní, za platbu kreditní kartou, což se nedozví spotřebitel hned. Je tedy potřeba, aby ta konečná cena byla v e, rozumné proporci k ceně, která byla dopředu oznámena. Navíc e, nespravedlivé podmínky, přepravní podmínky ve smlouvách, to je potřeba eh, také proti tomu bojovat. Je potřeba také zajistit eh, stejnou ochranu pro ty osoby, které eh, si koupili celý cestovní balíček, jako pro ty, kteří mají běžnou, let, běžnou letenku na běžné sedadlo. Kromě toho je potřeba zajistit efektivní postupy. Nakonec paní Parvanová chce zdůraznit, že práva cestujících jsou eh, především práva spotřebitelů a proto se domnívá, že tento výbor by měl sehrávat roli v další případné revizi tohoto nařízení, protože se tady jedná o eh, práva spotřebitelů. Takže ještě jednou děkuji eh, za možnost vystoupit. Škoda, že musíte odejít, eh, ale určitě, ta, eh, určitě ten rozhovor a ta rozprava bude zajímavá. Paní Hed má slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, i já chci poděkovat za velmi dobrou spolupráci paní navrhovatelce. Jedná se o velmi dobrý dokument, byť předkládám řadu pozměňovacích návrhů, které v příslušnou chvíli dostanete. Úplně souhlasím s paní zpravodajkou, že, spra- že práva cestujících jsou spotřebitelská práva, to je potřeba opakovat. Pokud na tom pokud na této oblasti budeme pracovat i nadále, je potřeba, aby náš výbor v tom sehrával významnou roli, protože se jedná, ještě jednou opakuji, o práva spotřebitelů. Je dobré, že toto téma řešíme my jako europoslanci hodně cestujeme a musím říci, že já sama jsem měla mnoho problémů se zrušenými lety nebo se spožděnými lety a kromě toho také často jezdím vlakem mezi Dánskem a Švédskem a i to člověka může občas dostat do problému, když se jedná o přejezd z jednoho členského státu do druhého. Takže, jak jsem říkala, předložím řadu pozněvacích návrhů Myslím si, že se nemusí nutně jednat o nařízení. Spíše potřeba se postarat o to, aby spotřebitelé a měli přístup k velmi dobře definované sadě základních pravidel. Takže základní pravidla, respektování práv spotřebitelů a cestujících. Myslím si, že u každého sektoru dopravy bychom měli mít specifická pravidla. Pokud členské státy chtějí mít silnější ochranu spotřebitelů, tak nechtí mají a, a nemělo by jim v tom být bráněno. My máme na starosti práva spotřebitelů a jejich ochranu, proto je potřeba, abychom zajistili, že vzniknou dostatečné systémy pro kompenzaci náhradu za spoždění či zrušené lety. Kromě toho je potřeba zajistit dostatečnou informovanost v tom smyslu, že by na stránkách poskytovatelů těchto služeb mělo být jasně vysvětleno, jaké má spotřebitel práva. Jsme v 21. století, lidé používají iPady a telefony a měli by být možnost i takovýmto způsobem se jasně rozvědět o svých právech. Kromě toho také se musíme zabývat cestujícími s omezenou pohyblivostí, je potřeba zajistit, aby i oni měli v jasném formátu přístupné informace. Jedná se o návrh stanoviska ke zprávě z vlastní iniciativy, může to vést k právní úpravě, je potřeba se tím proto zabývat. Zabývat se možnostmi pomoci cestujícím. Pokud třeba si chcete koupit jízdenku z Kalmy, kde žiju já, do Štrasburku, tak musím říci, že v podstatě musíte jednat s různými železničními společnostmi, se všemi se kontaktovat a je to problém. Prostě mělo by to být daleko více propojené, a nejenom u letadel, ale i u železniční autobusové dopravy. Děkuji. Thank you. Uh, and... Děkuji mnohokrát, děkuji také paní navrhovatelce. Body, které jste zmínila, jsou velmi přesné, odpovídají i některým našim prioritám. Měli bychom mít jedna pravidla, mělo by být určeno, že práva cestujících jsou práva spotřebitelská, mělo by se posilovat jejich prosazování. Budeme mít pár připomínek. Za prvé, a všechny budou v našich pozněvacích návrzích. První se týká intermodality. Hovořila jste o tom vy, hovořila o tom i paní Head. Tady je potřeba zajistit konzistentnost práv v této intermodalitě. A pokud možno tak, aby ta práva byla synchronizovaná směrem nahoru. Aby tedy platila vždy ta nejvyšší úroveň ochrany. Za druhé, lidé s postiženími, s handicapy, tady souhlasím s tím, co říkala paní Het, že je potřeba zajistit, aby měli nejenom přístup ke službám, ale také přístup k informacím a spolehlivým informacím. Tady si nejsem jistá u poslední otázky, jestli eh, z toho bude pozněvací návrh, jenom jsem na to chtěla upozornit. Uvedu konkrétní případ, ale myslím si, že to má širší dopad. Komise říkala, že většina stížností je právě z oblasti dopravy. V dánských médiích se objevila jedna kauza, já jsem na ní měla reagovat a musím říci, že jsem pořádně nevěděla, jak odpovědět. Jednalo se o dánského občana, který z Dánska do Španělska jel se španělskou společností a potom měl pokračovat se španělskou společností do Jižní Ameriky. Došlo ke spoždění, eh, takže mu uletěl ve Španělsku přípoj do Jižní Ameriky. Podle dnešní právní úpravy má právo na kompenzaci. Tak si stěžoval a španělský úřad řekl ano, máte právo na finanční kompenzaci a ještě tam bylo něco jiného, už si přesně nespomínám, co to bylo. Ale ta španělská firma nikdy nezaplatila tuto náhradu, byť španělský orgán eh, ji o to požádal, tak prostě oni ty peníze nikdy nevyplátili. Jaká pravidla proto máme? Máme vůbec nějaká pravidla proto, eh, když daný přepravce ta pravidla nebude plnit, eh, i když došlo ke stížnosti a i když příslušný orgán řekl, že ta stížnost je opodstatněná. Samozřejmě, že máme eh, možnosti řešení sporů přes hranice, ale ten občan mi řekl, že prostě by to bylo příliš složité podat žalobu ke španělskému soudu. Říkal, prostě na to nemám prostředky, to by bylo 2000 euro, to mi nestojí za to. Tak to nakonec nechal být a ty tu kompenzaci nikdy nedostal. Takže možná přeshraniční prosazování práva. Ještě úplně přesně nevím, jak by se to dalo ošetřit. Možná si to ještě spolu probereme, protože je to sice jedna konkrétní kauza, ale má to širší dopad, rozhodně on není jediný. Když se podíváte na tu hodnotící zprávu, tak tam uvidíte, že 45% lidí, kteří zaznamenali problémy, si nestěžuje, protože to stěžování bylo příliš složité. Pan Bělan. Děkuji mnohokrát, paní, pane předsedo. Právě cestujících se zabýváme už nějakou dobu. Hovořili jsme o tom během diskusí o předchozím bodě, to znamená hodnotící zprávy o spotřebních podmínkách. Těmito právy se nezabývá jenom náš výbor, ale také třeba výbor pro dopravu. Ten nad tím pracuje velmi aktivně a já jsem tomu rád. Přes naše snažení a přes snažení Evropské komise či jiných organizací, které se snaží bojovat za práva cestujících v Evropě, se stále opakovaně stává, že spotřebitel neví, na koho se obrátit, když se dostane do problému. Co z toho znamená? Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že eh, cestující stále neznají svá práva a neví přesně, kde o tom vyhledat informace. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Pěty Kajnen za eh, přípravu stanoviska. Děkuji také za to, že jste zmínila, že práva cestujících jsou právě spotřebitelskými a že následně musí být dostatečně vynucována. A já osobně se stavím za všechny snahy o dostačnou realizaci, dostatečnou realizaci těchto práv a souhlasím s závěry, které jste zmínila. Nicméně, mám určité pochybnosti týkající se třetího odstavce. E, nesouhlasím úplně s tím, že spotřebitelé by měli mít e, právo na stejnou ochranu bez ohledu na to, o jaký druh dopravy se jedná. Samozřejmě potřebujeme efektivní ochranu, ale stejnou ochranu, to si nejsem jistý. Myslím, že to závisí opravdu na tom, o jaký druh dopravy se jedná. Přece nemůžeme všem přepravcům nastavit stejná pravidla v této oblasti. By to mohlo z dlouhodobého hlediska spíše poškodit, než něčemu přispět. Za druhé si nejsem úplně jistý, jestli jeden právní instrument bude praktický. Jak to bude vypadat v praxi? Já vím, že to zní velmi koherentně pro spotřebitele, ale takovýto nástroj musí brát v úvahu specifika jednotlivých druhů dopravy, protože cesta a krátká autobusem není to samé jako cesta letadlem. Ano, já chci, abychom byli konzistentní v ochraně spotřebitelů a cestujících, abychom eliminovali eh, právní nejistotu. Nicméně rozdíly nevyplývají občas z nekonzistentnosti, vyplývají z toho, že jednotlivé druhy oblasti jsou a, prostě různé. Předložím pozměňovací návrhy a budu se moc těšit na další spolupráci. Děkuji. Um, and then... uh, nyní pan Šváb. Myslím, že jediný další, kdo se chce ještě vyjádřit, takže mu dám slovo. Pan Colson, máme tu pana Kolsna z DG move, takže tomu dám slovo za chvíli, ale jako první pan Šváb. Ano, děkuji pane předsedu, také děkuji za udělení slova. Chtěl bych nejprve velice poděkovat naší paní navrhovatelce za tento velice přehledný a konzistentní návrh zprávy. Myslím, že jsme o tom diskutovali v souvislosti s tím spotřebitelským barometrem. Je třeba se e, snažit posílit jednotnost těch práv. Kritické připomínky pana kolegy Bilana ale mohu podpořit, i když mi není úplně jasné, které mají být ty, e, ta práva, těch deset práv, které se mají uskutečňovat u všech dass es natürlich in den unterschiedlichen Podobně jako pan eh, kolega Bilan se na to dívám tak, že u různých druhů dopravy jsou různé problémy. Základní problém, a o tom hovořila i Emily Turnen, je eh, vymahatelnost. To je obrovský eh, problém. Také jsem sám zažil jeden případ ve Španělsku. Sice platí jasná pravidla, let měl větší spoždění než tři hodiny, z toho vyplývají jasná práva, ale přesto tu není um, jasná možnost dopracovat se k výsledku. Domnívám se, že zejména ta vymahatelnost je důležitá a proto jsem rád, že paní kolegyně Pětikanen eh, vymahatelnost uvedla jako druhý bod. To se musíme snažit posílit. Děkuji, pane předsedo. Velice vám děkuji za ty nesmírně užitelné připomínky. Pokud mohu, na krátkou dobu dávám slovo panu Kolsonovi, už nám nezbývá mnoho času, možná, že to můžete doplnit, aktualizovat. Merci beaucoup, monsieur le président. Já vám děkuji. A dovolte mi v první řadě poděkovat paní Petikainen za návrh zprávy z našeho hlediska to řeší ty body, které musí být zdůrazněny. Souhlasíme s většinou poznámek, které se tu objevily, pokud jde o význam těchto práv, jejich eh, takřka ústavní charakter, vztah mezi členskými státy, multimodalita, důležitost stížností a také důležitost eh, eh, zdůraznění cestujících se sníženou mobilitou. Nicméně, dovolím si pár poznámek k předchozím příspěvkům. Týká se to také jedné věci, která je i ve zprávě paní Pitikainen. První, když nějaká, nějaký národní úřad dá zapravdu cestujícímu a letecká společnost neuplatní doporučení národního orgánu, co může ten cestující dělat. V rámci stávající legislativy ne, nemá jinou možnost, než použít stávajících modalit, ale nemůže získat skutečný výsledek, který vychází z toho, co rozhodl národní orgán. Nicméně, na druhou stranu, národní orgán vždycky může uplatnit eh, postih ve formě pokuty. A riziko této pokuty znamená, že je pravděpodobné, minimálně možné, že letecká společnost raději se s cestujícím dohodne a že plně uplatní doporučení národního orgánu. Takže systém, tak jak existuje, sice neumožňuje národnímu orgánu vyřešit konkrétně ten problém toho cestujícího, ale na stranu druhou umožňuje vyřešit ho nepřímo prostřednictvím pokuty nebo hrozby pokuty. Druhý bod, k němu jsem se chtěl vrátit, a e, který řeší paní Petekainen ve své zprávě, ale na který e, odkázalo i několik dalších e, poslanců, jako pan Šváb a pan Bělan. To je otázka rozdílu mezi různými druhy dopravy. Sdělení komise má jasně za cíl upřednostnit určité zbližování mezi jednotlivými mody dopravy. A ve stávající vnitřním právu existuje rozdíl mezi jednotlivými eh, druhy dopravy. Ale my máme pocit, že ty rozdíly budou i nadále přetrvávat, protože se jedná o druhy dopravy, které jsou specifické, bytné. Sice postupně může docházet ke zbližování, ale zatím je příliš brzy abychom, na to, abychom měli jednotnou úpravu, a to zvláště protože některá nařízení, například v oblasti námořní dopravy nebo v oblasti autobusové a autokarové dopravy, zatím ještě nevstoupily v platnost. To znamená, že tady nemáme zatím žádné historické zkušenosti, které by nám umožnily je posoudit. Ty rozdíly, které zatím existují a z podstaty musí existovat mezi jednotlivými druhy dopravy, a charakter, který eh, těch eh, velmi nedávných, eh, velmi nedávný charakter tě, té legislativy znamená, že zatím nemohou být úplně harmonizovány, ale postupně bychom je měli zbližovat. Na tom se všichni shodneme. Jinak jediná další věc, kterou chci ještě zmínit, reaguje na to, co řekl pan předseda a to, že komise pravděpodobně předloží do konce letošního roku úpravu nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Děkuji vám za pozornost. Good. Thank you. Ano, já vám také děkuji. Paní Pětikajnen, přejete si schrnout? Děkuji, stručně. Děkuji všem kolegům a komisi za připomínky. Byly velmi přínosné a užitečné. Velmi dobrá věc byla to, co jste říkali, je tady toto krátké znění, které by mohlo být problematické vzhledem k té úměrnosti v případě delších cest tady je potřeba harmonizovat různé formy, to je jasné. Děkuji. Chcete, abych eh, ještě hovořila o harmonogramu? Lhuty pro pozměňovací návrhy, to mám 19. června, říká řečnice, a pak máme 9. července, to budeme probírat, 10. července o tom budeme hlasovat. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce a všem ostatním. Přejdeme dál k poslednímu bodu na pořadu jednání a to je zvážení e, návrhu paní Colin Langen o provádění směrnice o spotřebitelském úvěru. Ona tu bohužel dnes není sama, ale je v zastoupení. Vítám Kristinu Rosso z DG Sanko, která může reagovat za komisi. Dívám se, kdo koho tu ještě máme z dalších skupin. Paní Pendegars tu není. Paní Bizoy tu ne, také není. Paní Rule tu není, já tu jsem. Takže já jsem stínový zpravodaj. Jediný stínový zpravodaj oficiální, který to teď je. Možná někdo dorazí. Ale musíme to nastartovat, takže dávám sl- vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajka Birgit Kolin Langen svou zprávu nemůže prezentovat osobně. Požádala mě, abych eh, vám vysvětlila některé zásadní body zprávy. Jde o provádění směrnice o eh, smlouvách o spotřebitelském úměru 2008. A tato směrnice sleduje v podstatě dva cíle. Za prvé větší zvýší úroveň ochrany spotřebitelů a posílení přeshraničního eh, poskytování úvěrů. Eh, po harmonizace se podařilo eh, zlepšit důvěru v úvěry v Evropě nárůst eh, poskytování úvěru je pod 2% eh, prostřednictvím internetu, což ale dělá značný eh, podíl v elektronickém obchodování. Je to asi dáno tím, že málo finančních ústavů nabízí přeshraniční úvěry a dále eh, se snižoval pohyb na trhu v důsledku finanční krize. Je to spíše nedostatek kontaktů eh, s finančními ústavy. A další problém při eh, třílet té lůtě eh, pro provádění směrnice, protože je to nesmírně komplexní proces, jak národní zákon dárství, eh, tak i finanční eh, instituce se tím musí zabývat. Tříletá lhůta byla velice krátká, proto zpravodajka navrhuje, abychom přemýšleli o tom, že se tyto eh, lhůty eh, tedy stanoví na tři roky, aby bylo možné eh, provádění provést opravdu komplexně. Uvádí, že například standardní informační list má sloužit jako základ o předsmluvních informacích pro spotřebitele, ale tento formulář byl příliš rozsáhlý a těžko srozumitelný. Dále vypočít dávání eh, technického úroku. Tady eh, není eh, žádný právní závazek ve smyslu zákona. Právní nástroje by se ovšem měly všude používat identicky. Dále je tu stanovena lhůta, do kdy může spotřebitel namítat podmínky a tady je komplikované stanovit, od kdy běží ta lhůta, takže kontaktu je naprosto nejisté, zda je to od prvého kontaktu nebo až eh, od uzavření smlouvy. Problém při realizaci spočívá v tom, eh, v roce 2001 provedla eh, komise kontrolu, to byl ta operace SWEEP u jednotlivých webových stránek a to je opravdu důležité pro ochranu spotřebitelů v Evropě. Komise by měla to provádění eh, ještě znovu zkontrolovat, zda je to uplatňováno správně v jednotlivých členských státech a potom by měla poskytnout určitý čas, abychom se zvykli na nové podmínky, eh, zhromáždili určité zkušenosti, aby se zvýšila akceptovatelnost v přeshraniční oblasti a potom by se měla tato směrnice znovu posoudit správního eh, realizačního hlediska. Okamžité změny v některých oblastech jsou eh, eh, poněkud eh, ukvapené, protože musíme usilovat o komplexní postup, abychom se podívali, jaké budeme mít konkrétní zkušenosti s prováděním směrnice. Děkuji. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. Takže já jsem jediným stínovým zpravodajem že si dovolím pár připomínek, pokud se nevyjádří někdo další. To, co říká paní Colin Langen, to je opravdu na místě. Je poměrně zřejmé, že tato směrnice se dotváří poměrně pomalu a mnozí z vás, kteří jste byli v tomto, u toho procesu od začátku, dokonce to začalo před 13 lety, to jsem ještě ani nebyl v parlamentu, víte, že jsme vedli dlouhé argumenty o otázkách plné harmonizace a také, že klíčovou otázkou bylo to, že v parlamentu bylo poměrně silný názor na to, že ten sektor spotřebitelského úvěru je tak rozmanitý, zahrnuje tak různé stupně aktivity v členských státech, že hodnota plné, plně harmonizované směrnice je poměrně malá. A co, to, co identifikovala paní Colin Langen, je, že ta úroveň těch přeshraničních transakcí stále zůstává poměrně, na, poměrně nízká. ale jsou tu některé významné aspekty ochrany spotřebitele, které byly harmonizovány a co je znepokojivé, je, že se ukázaly poměrně značné rozdíly, pokud jde o poskytování informací. Přitom to je jedna z věcí, na kterých jsme pracovali, zvláště ta standardizovaná prezentace. Takže my se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry o tom spotřebitelé vědí. Teď jsme slyšeli eh, o scoreboardu, ale uvidíme, jak to bude v tomto případě ohledně spotřebitelských úvěrů a informovanosti. Další věc, které, kterou paní Langen neřeší přímo, ale která by prostřednictvím pozměňovacích návrhů stála za řešení, to je dostupnost eh, posrovnávacích údajů napříč eh, hranic. To znamená to, jak poskytovatele, eh, poskytovatele úvěru hodnotí úvěryhodnost a skore zákazníků. Jedno z ustanovení ve směrnici bylo otevřít tyto databáze přes hranice, ale bylo by zajímavé, jestli to funguje. Paní Langen má pravdu, když eh, pokazuje o těch ustanoveních ohledně předčasného splacení, tam se ty podmínky dost liší. Zůstává to nadále komplexní oblastí. Souhlasíme s komisí, pokud jde o eh, výpočet úroku to je zatím eh, něco, co je dost složité pro spotřebitele, jejich pochopení. A pak je to otázka rozsahu. Když jsme byli ve Švédsku před pár lety za jejich předsednictví, tak švédský parlament eh, se nás, nás interpretoval na ohledně eh, půjček přes SMS. My jsme říkali, že švédská vláda klidně může rozšířit platnost na některé eh, nízkoobjemové půjčky. Paní Langen také hovořila o možnosti rozšíření eh, u některých členských státech na eh, hypoteční úvěry. K tomu existuje i samostatný hypoteční návrh někteří z nás jsou skeptičtí úplně ze stejného důvodu. Postoj tohoto výboru byl mnoha ustanovení z té směrnice na ochranu spotřebitelů jenom určitým způsobem promítnout do tohoto návrhu. Určitě by to museli, musela být nějaká úprava, aby to bylo konzistentní, spíš než abychom znovu vymýšleli něco, co už jsme dělali. Vím, že zpravodaj byl poněkud ambiciózní. uvidíme, jak to dopadne. Bylo by však zajímavé vidět, slyšet, jestli komise souhlasí obecně s tím směrem paní Langen. To znamená, že nevnímáme žádnou zásadní potřebu podstatným způsobem měnit žádná ustanovení stávající směrnice, ale spíše se zaměřit na to, aby tato ustanovení byla náležitě implementována a řešit implementační problémy, které z toho vyplývají, spíš než navrhovat radikální reformy. A také členské státy informovat o tom, jak by eh, mohli eh, lépe k celé věci přistupovat. To znamená, že eh, my bychom předtím, než obdržíme váš návrh, mohli mít zprávu z vlastní iniciativy, také to byly eh, širší konzultace. Zajímalo by nás, jaký máte harmonogram, abychom mohli naplánovat vlastní práci do budoucna. Chce ještě někdo přispět? Ještě na Ruso, prosím. Děkuji. A děkuji za příspěvek týkající se zprávy Colin Langen. Vaší otázkou jste mi zjednodušil situaci, mohu jednoduše říct, že souhlasíme se směrem kterým se parlament vydává, pokud jde o tuto zprávu. Myslíme si, že je to důležitá směrnice a myslíme si, že to, o co tady, o co tady jde, je zajistit nyní správnou implementaci. Jak bylo řečeno, objevily se některé potíže v členských státech, pokud jde o implementaci této směrnice. Některé z těchto problémů jsme se snažili vyřešit prostřednictvím změny přílohy, modifikací některých předpokladů pro výpočet APR. A také jsme poskytli pokyny členským státům pro implementaci směrnice. Jsou to pokyny, které byly zaslány také tomuto sekretariátu tomuto výboru. Pokud se tak nestalo, tak to ještě uděláme. Takže pro nás je opravdu důležité, abychom pomáhali, pomohli členským státům při implementaci této směrnice. Ale ještě jeden další bod eh, navazující na to, co jste řekl. Je důležité, aby ustanovení směrnice byla spotřebiteli dobře známa, aby existovalo povědomí z jejich strany o tom, jaká práva jim tato směrnice dává. Proto bychom rádi eh, iniciovali určitou informační kampaň. A k vaší konkrétní otázce, jestli můžeme ustanovení CCD rozšířit i na podnik, na půjčky, malé půjčky malým středním podnik, malé, malých a středních podniků, tak to je, prav, to je možné. A teď eh, časový plán. Momentálně probíhá studie dopadu této směrnice. Ta se provádí. Výsledky se očekávají do konce roku. Zároveň dokončujeme kontrolu transpozice toho, jak dobře členské státy uplatnili toto ustanovení jsme tady trochu ve skluzu, protože transponování eh, bylo spožděné některými členskými státy, analyzujeme 8 členských států, ale do konce roku už budeme mít ucelený obrázek. A pak vypracujeme zprávu v roce 2013 o tom, jak je tato revidovaná směrnice uplatňována na základě toho posoudíme, jestli je potřeba revidovat některá ustanovení. Ale začneme z toho předpokladu, že chceme zajistit správnou aplikaci spíš než něco revidovat. Doufám, že se mi to podařilo říci jasně a budeme eh, s vámi i nadále v této věci spolupracovat. Dobrá, já vám děkuji. Eh, jsem rád, že tady máme společný směr, společný názor. Ještě nějaká další poselství? Takže teď eh, k harmonogramu 30. června pro pozměňovacího návrhu, 17. a 18. září je budeme zvažovat, kompromisy eh, v říjnu a 11. hlasování. To by nám mohlo dát dost času tomu, abychom eh, měl, získali podněty od eh, dalších skupin. Děkujeme paní Langen, děkujeme paní Ruso a celému jejímu týmu. Tím jsme eh, dokončili naší dnešní práci poněkud včas. Děkujeme tlumočníkům v tomto zvláštním sále jsme dokončili jednání, ale aspoň je tu víc světla. Ještě připomínám, že za prvé na plenárním zasedání ve středu odpoledne se bude konat rozprava s panem komisařem Barnie o třech důležitých otázkách. Zpráva o implementaci směrnice o službách, o zprávě v rámci vnitřního trhu a také návrhy další fáze eh, jednotného Eh, aktu o vnitřním trhu, dále usnesení, které bylo odhlasováno minulý týden, o kterém se bude hovořit, ale já doufám, že se to bude účastnit co nejvíc eh, z vás. Další zasedání je 20. 21. června. Začíná v 9 hodin oba dny. Budeme hlasovat o mnoha návrzích, na kterých jsme pracovali v průběhu roku. Takže se na vás těším a děkujeme za pozornost všem, kdo nás sledovali online. Tímto dnešní zasedání končí.